Děkuji. Vítejte. Toto je výbor ICON. the uh, dialogue that we can have with the, with the national parliaments and your input because uh, that's a Je velice důležité, abyste se také připojili uh, vaším hlasem k této diskuzi, protože to je velice důležité pro demokratizaci semestru. Ehm, politické priority se nyní změnily a možná se budou měnit i do budoucnosti ještě více. Mnohé členské státy tady vnímají, že evropská úroveň se začíná vněšovat do téměř všech politických oblastích a v programových zemích byly vypracovány podrobná eh, programová opatření a v podstatě eh, jsou téměř eh, prosazována eh, vůči národním orgánům a zároveň je tady pocit demokratického eh, deficitu, pokud jde o rozhodování na evropské úrovni. Eh, mezivládní dohody mm, jsou vnímány jako dělány za zavřenými dveřmi a, a nakonec je velice obtížné identifikovat, kdo rozhoduje o politických cílech a kdo nese zodpovědnost za politické cíle. Takže aniž e, nyní tady budeme mít zajímavou diskuzi, já si myslím, že to je důležitá součást demokratizace těchto všech postupů. Já tady vítám e, Den eh, Dominika Henningenda eh, z irského parlamentu, předsedu výboru eh, pro evropské záležitosti, potom pan Wolf a Stefan Kolignon, profesor politického hospodářství a také se zabývá studií PISA. A Budeme tady diskutovat. Nejprve si vyslechneme Günthera Wolfa, potom pana eh, Koliňona a potom eh, dalšího účastníka. Eh, mám pocit, že toto je to správné pořadí, nebo nevím, jestli to odpovídá programu, ale teď jsme se dohodli na tomto pořadí. Každý bude mít prezentaci o délce 10 minut a pokud bude čas, tak samozřejmě slovo udělíme také vám, abyste se mohli vyjádřit a, a budete tedy vyplňovat budete se zanášet na ten seznam, tak jak jsme se dohodli. Vždy bychom dali slovo o dvěma zástupcům národních parlamentů a potom jednou zástupci Evropského parlamentu, i když samozřejmě to bude záviset také na počtu jednotlivých eh, uchazečů o slovo. Vítám tedy mezi náma, námi Guntera. Güntere, máš slovo. Uh, Paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského a národních parlamentů, děkuji za možnost tady hovořit o Evropském semestru a demokracii. Chtěl jsem začít tím, že charakterizuji problém, kterému čelíme, a pak chci několik minut hovořit o řešeních, které byla implementována eh, v popsat limity těchto řešení, co se týče legitimity a dalšího vývoje ekonomické koordinace ekonomické politiky v EU. Jaký je teda problém? První problém je, že e, státy, které mají společnou měnu, jsou v podstatě subsuverénní. Co to znamená? To znamená, že tyto státy mají omezenou suverenitu v celé řadě otázek. Nemají suverenitu v monetární politice, to všichni vědí. Ale zachází to ještě dál. Také se to týká fiskální politiky. jsou eh, jasně viditelné dva limity. První je limit, který uvalili, uvalují finanční trhy, co se týče mm, vydávání státních dluhopisů. To jsme viděli, jak ta krize měla, mm, jaký, jaké, mm, jaký dopady měla ta krize na tlaky eh, ohledně vydávání státních dluhopisů. A tady je jasný limit suverenity, totiž v rozhodování o tom, jaký deficit by se ten stát přál, protože tržní tlaky jsou velké. To je tedy první, tla, eh, první limit. To samozřejmě souvisí s tím, že jsou členy eurozóny, země mimo eurozónu s vlastní měnovou politikou mají větší manévrovací prostor při vydávání dluhopisů a jsou méně tlačeny finančními trhy. Takže suverenita vydávat dluhopisy je ztracena. E, z velké části kvůli tržním tlakům. Druhý limit vyplývá z toho, že členské státy se sdílí určité povinnosti, které vyplývají ze smluv, které jsou nejzřetelnější ve fiskální politice, ale v poslední době se také rozšířily e, mimo fiskální politiku. Takže tato kombinace tržních tlaků a omezení vyplývajících ze smluv omezuje suverenitu členských států eurozóny. To je problém. Problém je, jaká je uh, hodná reakce na ekonomické problémy a na problém legitimity, který vyplývá z těchto okolností. Um, z řešení, které je teď na stole, jak víte, tak um, my jsme vytvořili evropský semestr, zvaný fiskální kompakt. To je smlouva o stabilitě, koordinaci a mm, řízení. To neznám přesně tu zkratku, víme, co to je. To je, to je ta e, fiskální smlouva, e, také o koordinaci hospodářské politiky. Druhý prvek je ESM, eh, e mechanismus stability, to je mezivládní orgán, který má kapacitu poskytovat finanční pomoc členským zemím eurozóny. Nyní to je pouze pro členské země, nikoli pro banky. To by znamenalo zajít ještě dál, kdybychom jim přímo měli pomáhat. Eh, znamenalo by to změny vnitrostátní legislativy, alespoň v některých zemích. Eh, pro aplikaci mezinárodního práva ESM. Plývá to z rozhodování mm, nebo z toho, že to je mm, smlouva, že suverénní státy se smlouvom k něčemu zavazují, k dodržování nějakých pravidel a přímo ta rozhodnutí, která padají v rámci toho evropského eh, semestru, jsou mm, rozhodnutí rady, která eh, v podstatě rozhoduje o příliš vysokém deficitu a také o postupech pro makro, případ makroekonomických eh, nerovnovách a otázkách týkající se makroekonomických politik, které nejsou fiskální politiky. Takže to je velice eh, silná, eh, významná oblast politik. Samozřejmě ehm, tady otázka legitimity ty Evropský parlament se snažil zvýšit v rámci evropského semestru aspekt parlamentní legitimity. Problém je, že smluvní základ je poměrně omezený. Podle stávající smlouvy Evropský parlament má dostal maximum co, toho, co bylo možné. A dovolte, abych citoval ten ekonomický NIL, který, podle kterého Evropský parlament může povolat k zodpovědnosti evropské instituce a za výjimečných okolností také národní ministry, kteří by se měli zodpovídat. Je tady určitý prvek legitimity, parlamentní legitimity, ale je to v podstatě eh, o to, aby některé orgány tedy byly mm, povolány k odpovědnosti spíše než jasné vytváření eh, rozhodování a jasné vytváření politik. Parlament se samozřejmě snaží eh, podílet na mm, celkový, na, na zprávách o každoročním o růstu a podobně, ale Procedurální kroky Paktu stability a růstu vlastně řídí Rada a komise. Samozřejmě. Takže otázka legitimity je eh, jádrem efektivity celého této akce. My jsme eh, rozeslali takový průzkum, kde Eh, se hovoří o tom, do jaké míry se národní parlamenty účastnily tohoto evropského semestru. A poté, co byla vydána doporučení, tak je probíhá poměrně málo diskuse v národních parlamentech. Národní parlamenty eh, se podle mého názoru toho úplně neúčastní. Závisí to samozřejmě na jsou různé, jsou rozdíly mezi členskými parlamenty, ale není to plná legitimita, kterou, která by mohla vycházet z těch národních parlamentů. Otázka legitimity také souvisí s účinností, efektivitou, protože pouze ti, kdo nakonec mají rozhodovací pravomoc, což jsou národní parlamenty, tedy eh, co se týče rozpočtu, tak pokud oni budou přes Mm, tedy přesvědčeni o e, správnosti svých kroků, tak budou efektivně implementovat politiky. E, kam se tedy e, tímto dosteď? Jsme v situaci, kdy jsme vlastně mezi dvěma systémy. A dovolte, abych charakterizoval ty jednotlivé možnosti. Jednak to je v této místnosti, totiž, že národní parlamenty a poslanci eh, jezdí do Bruselu a účastní se rozhodovacích procesů tady na evropské úrovni. Um, samozřejmě je to dobré a výhoda tohoto eh, postupu je, že je prostor k diskusi eh, pro větší meziparlamentní spolupráci, ale Nevýhoda je, že národní parlamenty vlastně vysílají jenom málo svých poslanců, takže ti dva, tři poslanci vlastně by měli svým eh, šestistům kolegům eh, vysvětlovat určitá rozhodnutí. Další možnost je, že by Brusel eh, jezdil tedy do národních parlamentů, má trošku provokativní formulace. Eh, Mario Draghi třeba z Frankfurtu odjel do Berlína a tam mluvil v Bundestagu. To je dobrý příklad toho, jak Evropská instituce přímo říká Národnímu parlamentu, proč se rozhoduje tak, jak se rozhoduje a tím se snaží zvýšit povědomí no a legitimitu na národní úrovni, protože oni budou chápat logiku toho rozhodování a souhlasit, nebo budou moci tedy souhlasit nebo nesouhlasit. Alternativně komisaři mohou jezdit do národních parlamentů. Třetí přístup, a tam asi nakonec skončíme, a tady bude pokračovat Štefan v této e, myšlence, že e, překročíme rávec stávajících smluv a budeme uvažovat vážně o tom, e, co to znamená být subsuverénním státem, nemít tedy plnou suverenitu a proto sdílet i legitimitu, protože národní suverenita je již ztracená do značné míry, takže jaký přesun legitimity na evropskou úroveň tedy je možný, abychom mohli na evropské úrovni zajistit jaksi novou legitimitu. A ten mezivládní přístup tady má jasné limity. Časem budeme muset přejít k více federálním Eh, možnosti, což by znamenalo vytvoření rozhodovací pravomoci zde na evropské úrovni, což je zcela klíčové. Mm, co se týče mm, eura, o tom vlastně bude, na tom bude záviset nakonec budoucnost eura. Tedy mm, kdo může dát legitimitu této tomuto orgánu eh, možná Evropský parlament a možná nějaký parlament eurozóny. Děkuji. Teď předám slovo Stefanovi. Děkuji, Shannon, děkuji, dámy a pánové. Tu otázku, kterou já jsem položil, eh, to je téma našeho setkání a má smysl se trošičku zabývat teorií rozhodování. Jak se tedy rozhouje v Evropské unii? E, kdykoliv, v kterékoliv časové fázi potřebujete někoho, nějaký rozhodovací orgán, rozhodovacího e, činitele, který posoudí, jaké kroky má k dispozici vzhledem k pozitivním nebo negativním dopadům, které by ta rozhodnutí měla politika se definuje tak, že jako něco, co dá tomu rozhodujícímu činiteli určitý předpis nebo recept na to, jak eh, jaké kroky zvolit. Takže potřebujeme rozhodující orgán, rozhodujícího činitele a nějaký ten předpis, který by mu pomohl eh, zvolit správné kroky. To se týká i veřejné domény. Legitimita politiky, která je výsledkem akceptování rozhodnutí a to nakonec závisí na distribuci těch výhod. Jinými slovy, to závisí na tom, jak ti, kterých budou jaksi zasaženi těmi rozhodnutími, jak tedy budou posuzovat dopad na jejich životy a budoucnost. Tato definice legitimity zachází ještě hlouběji, než je uh, Eh, formální legitimita, o které hovořil právě teď Ginter. Je to o udržitelnosti jakékoliv instituce, zde v tomto případě evropských institucí. Kdo je rozhodovacím činitelem, rozhodujícím činitelem v Evropské unii? Není jeden, ale je to kolektivní rozhodování, což je víceméně, víceméně výsledek náhodného procesu. Systém, který generuje tato rozhodování, je víceúrovňová zpráva, která je velice komplexní, velice složitá. Je tam eh, Velk, jsou tam složité interakce mezi národní evropskou úrovní, aktéry, rozhodovacími články a zájmy. Národní rozhodovací článek v podstatě vyjadřují zájmy svých voličů. Takže legitimita toho národních rozhodovacích článků činitelů vlastně vyplývá z, od eh, vnitrostátních národních voličů. To je základ demokratické legitimity. Na druhé straně evropské politiky, tedy předpis těch kroků a akcí se formuluje na, ev- na úrovni EU a to s pomocí Evropské rady a komise. A potom se ten proces vrací na národní úroveň k implementaci a tam také výsledek té politiky ovlivní občany. Takže z hlediska občanů eh, řízení Evropské unie je vlastně mimo stát nad tím státem. To znamená, že neexistuje dobře definovaný rozhodovací, rozhodující činitel. A pak je otázka, kdo dává legitimitu evropským eh, politikám, které se dělají na evropské úrovni. Bez jasně definovaného rozhodovacího činitele je obtížné eh, na dosáhnout odpovědnosti. Je tedy obtížné eh, vysvětlovat, proč některá rozhodnutí jsou akceptovatelná pro ty, kterých se týkají. Tento systém víceúrovňové zprávy, který jsem teď popsal, funguje, pokud existuje sociální konsensus v celé Unii, který vlastně mm, dominuje nad zvolenými politickými eh, předpisy. A celá evropská eh, politika je o této dimenzi, jak dosáhnout synergie, úspor z rozsahu, společných výhod, jaké jsou náklady toho, kdyby Evropa neexistovala. To jsou všechno argumenty, eh, se kterými musíme více pracovat. A legitimita nebo akceptování Eh, bylo vlastně podpořeno v tom, že eh, bylo určité optimální stav, kde všichni na tom byli lépe a nikdo eh, na tom nebyl hůře. Optimální parita tedy. Ovšem, a to je důsledek monetární integrace, protože peníze jsou jasně rozpočtovým omezením monetární unie, máme jaksi výherce a také ti, kteří eh, z toho mají nevýhody, takže už to není ta optimální parita. To znamená strategická substituce podle eh, teorie rozhodnování. Moje rozhodnutí, které jsou výhodná pro mě, mohou eh, být nevýhodná pro někoho jiného a naopak. Takže distribuce konfliktů v těchto nových oblastech Eh, toho, co, se, co lze označit za evropské veřejné statky a jejich distribuce, tak tady už jsou ti, kteří z toho mají výhody a ti, kteří z toho mají nevýhody. Takže proč by ti, co jsou znevýhodněni, měli akceptovat politická rozhodnutí, pokud to pro ně znamená ztráty? Odpověď je, co se týče tedy politické teorie, že v demokracii lidé budou akceptovat tím, že budou mít nevýhody v rámci demokratického státu, protože existuje možnost změny politiky v budoucnu. V tomto smyslu tedy změna veřejného mínění vede ke změně politik. A pokud toto je kredibilní systém, existuje legitimita a je akce, tato rozhodnutí jsou akceptována. Ovšem ten problém, který mu teď čelíme v Evropské unii, je v tom, že složitost té víceúrovňové zprávy v eurozóně zužuje tu možnost změny. Konsensus ne, se nedělá e, mezi lidmi na základě debaty a kolektivní volby, ale v Evropské radě. A je výsledkem politických e, diskusí, které jsou národní, nikoli evropské. Když se podíváte na demokratickou legitimitu, tak národní volby, to jsou vlastně takové um, doplňkové volby. Prostě změníme se národní vlády, ale nikdy nejsou volby, kter, kde by mohly Eh, se vyjádřit všichni evropští voliči, na které dopadají eh, rozhodování evropských, eh, evropské úrovně. Takže to mm, problém, čím mm, více těchto veřejných statků bude, tím větší bude hrozba, že bude delegitimizováno politické rozhodování. A to je jádrem eurokrize. Toho jsme svědky. Lidé už nevěří, že politiku mohou změnit tím, že zvolí jinou národní vládu, tak nakonec odmítnou systém jako celek. Takže jak zlepšit tento mm, rámec pro politické rozhodování? První otázka jsou alternativy. Jedna věc, kterou máme v Evropě, to je ta La Pensée unique, to je jeden mm, způsob, jak řekl Felipe González. Máme jenom jednu možnost udělat to správné, všechno ostatní bude um, potrestáno. Implikace je, že my, rozhodovací činitelé na evropské úrovni, víme, co dělat a nám to, to musí implementovat. Ale tento přístup Pense Unique je, vlastně ignoruje distribuční dopady těchto politik. Um, strukturální reformy, které předepisuje Evropský koncesus, jsou sociálně akceptovatelné? Stále více vidíme, že ne, jsou spochybňovány. Škrty postihují e, některé regiony a státy více než jiné. Jasně, to je zase výsledek naše, způsobu našeho rozhodování. Někteří političtí aktéři formulují alternativní politiky. A kde jsou reprezentováni? Já jsem napsal eh, článek, to najdete venku, škrty versus drog, úspory versus růst, že existuje alternativa vůči tomu konsenzu eh, škrtů a je rozumná. Ale kdo by to politicky mm, toto poselství předával dál? Pokud někdo, tak v členských státech, ne na, v Evropské unii. Takže ty volby vlastně, nebo tento výběr probíhá na národní úrovni, která není konsistentní. Například eh, to řecké drama. Nejprve eh, mm, rozhodnutí, kdy se vytvářely negativní externality a poškodili všechny občany eurozóny politický konsenzus teď vede k velkým ztrátám pro eh, řecké občany i eh, občany jiných zemí. Já chci, tvrdit, že, chci říci, že evropský semestr má stejný, tedy logický konflikt. Pokud skutečně chcete dělat rozpočtová rozhodnutí v národních parlamentech, tak budete rozhodovat podle vašich voličů a mm, ten výsledek nebude nutně konsistentní s tím, co by bylo správné z evropského hlediska. Proto tento systém nakonec bude neudržitelný. Velká Británie jiným způsobem už řeší toto dilema v tuto chvíli. Jaké je tedy řešení? Možná subsidiarita. Ale subsidiarita znamená, že politická rozhodnutí by měla padat na nejvíce decentralizované úrovni, kde je lze efektivně činit. Ale co to znamená efektivně? Potřebujeme kritérium, které posoudí, co je to efektivní. A já bych tvrdil, že správné kritérium je to, koho se ty politiky týkají. Kdo bude mít pozitivní nebo negativní hmm dopady těch politických rozhodnutí, protože mnoho politických rozhodnutí má externality, totiž ovlivní eh, lidi mimo ten voličský okrsek, ve kterém se rozhoduje. Můžeme se na to dívat jako na veřejné statky, evropské veřejné statky, které vlastně vlastní všichni evropští občané. A tato teorie veřejných statků nám může pomoci uh, nalézt způsob, jak eh, tomu čelit. Pokud subsidiarita znamená decentralizaci, tedy rozhodování blízko preferencí, tak je pravděpodobné, že ty externality vůči jiným voličům budou růst. Pokud to subsidiarita znamená alokace kompetencí k efektivnímu legitimnímu managementu národních a evropských veřejných statků na různé úrovni, pak by subsidiarita mohla být odpovědí. Tedy účinný a efektivní management znamená, nebo zpráva znamená minimalizaci ex- politických externalit od nejnižší eh, po nejvyšší úroveň. Vidíme to v řecké krizi kdy řecká rozhodnutí vytvořila externality pro všechny. Takže budeme centralizovat rozhodování o evropských veřejných stacích, které ovlivňují evropské občany na evropskou úroveň. Ale proto je nutné, a to je proti veškeré filozofie toho, proč sedíte v této místnosti, musíte oddělit kompetence mezi evropskou úrovní a národní úrovní a ne dělat z toho takový amalgám. To znamená, budete muset dát občanům právo si vybrat, mít evropské volby a nikoli nějaký amalgám evropských a národních. A ten argument, který já prezentuji, je, že evropské veřejné statky jsou kritéria, podle kterých rozhodujete a tam umožníte lidem hlasovat a vyjadřit své vlastnictví. A já hovořím o Evropské republika a to je Evropská tedy republika, tím, že se redefinu, předefinují externí dopady veřejných statků, Evropská vláda tedy pro e- pouze evropské veřejné statky a právo občanům volit, nikoli státům, a společně to administrovat. Tomu říkám Evropská republika, že Evropská republika. A. A problém je, že jak jsem vás poslouchala, tak jsem nedokázala včas zasáhnout a ukončit váš příspěvek. A teď dáme slovo panu Henningenovi. Samozřejmě, že irské předsednictví eh, eh, bude předseda Evropské unie, takže máte zvláštní roli. Dámy a pánové, vážení hosté, paní předsedkyně, je pro mě velikým potěšením, že se mohu obrátit na toto schromáždění. Jsem velice rád za pozvání k této diskuzi a také děkuji iniciativě Evropského parlamentu uspořádat tento týden k Evropskému semestru. Myslím si, že dnes odpoledne tady budeme mít velice plodné setkání. Klíčové otázky tohoto zasedání jsou, kdo vytyčí cestu k obnově hospodářství v Evropě, jak vneseme do ekonomického řízení demokratickou legitimitu a jakým způsobem vytyčíme cestu k zajištění rozšíření eh, této legitimity, až se budeme eh, více integrovat. Jsou tady eh, velmi odlišné pohledy na věc v těch diskusích, ale je velice důležité, že diskuze probíhají a mm, přináší mi naději, že se to hýbe správným směrem. Toto je eh, třetí fórum eh, od minulého týdne, kde jsem měl možnost eh, zvažovat tyto myšlenky a pohledy na věc. Měli jsme tady neformální setkání ministrů ehm, pro evropské záležitosti a také jsem předsedal výboru Kozák kde byl také pan komisař Ševkovič. A to vše v rámci irského předsednictví, eh, také v Dublinu. A spoji, jsou tady určité obavy spojené eh, s mezivládní metodou, dochází jaksi k jakési erozi eh, parlamentního dohledu, ale my potřebujeme parlamenty na evropské i národní evro, úrovni, aby vlastně společně vytvářely doplňující se úlohy. A já tady do toho chci vnést perspektivu Národního parlamentu jednoho. Nemohu hovořit za všechny. A, ale naslouchám ostatním, či, diskutuji s druhými. Já vím, že nejsem osamocen ve svém pohledu na věc. Ani ostatní národní parlamenty nebyly zahrnuty do ekonomického řízení, tak jak by si přáli. Uvedu příklad. V naší zemi kvůli Eh, ústavě eh, je potřeba konat referendum o každé důležité otázce, která se dotýká přenosu suverenity a proto jsme tady měli referendum o ratifikaci fiskálního kompaktu což představovalo velmi širokou diskuzi v naší zemi, v médiích a můj výbor minulý týden se musel ujmout vedení této diskuze. Byly tady eh, nejrůznější hlasy ze všech možných oblastí Eh, naší země a eh, také paní Sharon Bowles hovořila před naším výborem o otázkách fiskálního kompaktu. Všichni víme, že fiskální eh, kompakt byl vlastně jakýmsi opakováním tím, co bylo dohodnuto dříve ve paktu pro růst a stabilitu a sixpacku. Ale byl tady nedostatek povědomí, že ta opatření, které jsou ve fiskálním kompaktu, už jsou připraveny a probíhají, je jasné, že zatím ještě ne všichni strávili ty poslední události a to, co se děje ne v parlamentech, ani, ne, e, ani to nezvládne naše občané. Nebylo o tom dostatečně diskutováno v národních parlamentech nebo zkrátka na národní úrovni. U tohoto referenda si lidé uvědomili, jak významné jsou tyto změny. Diskuze k fiskálnímu kompaktu pomohla zvýšit povědomí v Irsku o těchto věcech, zvýšilo to eh, ekonomické znalosti ehm, v celé zemi, v parlamentu. Jak víte, tak v naší zemi se velmi eh, zaměřujeme na ekonomiku. Ekonomická situace je pro nás velmi důležitá a velmi se snažíme zvládnout náš záchranný program a snad se nám to tento rok podaří, ale podaří se nám to pouze, když nás budou podporovat členové našeho parlamentu, naši občané. A naše vláda samozřejmě musí být zodpovědná před námi, se musí zodpovídat za to, co činí na evropské úrovni. Musí se postarat o to, aby hlas našich občanů byl vyslyšen na evropské úrovni. Eh, takže diskuze o měnové eh, a ekonomické unii musí tyto věci zahrnovat. Eh, máme tady také návrh komise z listopadu a závěry Evropské rady z minulého měsíce a další věci. To je jedna věc a národní parlamenty tady na to vše musí reagovat. Já si myslím, že nedostatek konkrétních návrhů je opravdu zklamáním. tady je potřeba posun, eh, posílit roli Evropského a národních parlamentů v rámci semestru. Musíme reagovat na různé otázky a už jsme tady slyšeli různé alternativy, jak posílit dialog. Byli tady zástupci národních parlamentů, nebo jsou tady na zástupci národních parlamentů a to je opravdu pozitivní krok. Vítám příspěvek pana Ševkoviče na zasedání Kozaku v Dublinu, kde hovořil o tom, že podpoří, aby docházelo k četnějším návštěvám Evropské komise v národních parlamentů. Myslím si, že to je pozitivní krok. Ale měli bychom také usilovat o větší zapojenost a o větší angažovanost Evropských parlamentů na multilaterální úrovni. A moje kolegyně a předsedkyně příslušného výboru v Dánsku nedávno uspořádala setkání v Kodani, aby diskutovali eh, o eh, národním přístupu k semestru a jak vypracovat cestovní mapu v rámci národních parlamentů. Byli tady zástupci parlamentu asi eh, z 12 členských států. Bilaterální jednání jsou také velice důležitá. Minulý týden nás navštívili zástupci německého Bundestagu. Příští týden švédští kolegové přicestují do našeho výboru a otevřené diskuze mezi parlamenty na bilaterální úrovni jsou velice užitečné. Myslím si, že něco takového umožňuje národním poslancům, aby se od sebe vzájemně učili, jak e, zajistit e, zodpovědnost a demokratickou kontrolu. Prohlubuje to legitimitu. Myslím, že nadcházející konference e, na Kypru v Dubnu Eh, se bude nést v tomto duchu a vyjdou z ní nějaké návrhy, jak lépe na tom eh, pracovat. Interparlamentní diskuze mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem nikdy nebyla tak důležitá jako v současnosti, protože dochází k velkým změnám v ekonomickém řízení v posledních letech a víme, že se chystají další změny bankovní unie, pod dvojbalíček, zkrátka další velice důležité návrhy jsou na cestě a musí být úspěšně implementovány a proto musíme vycházet z expertízy národních poslanců a také členů Evropského parlamentu. Všichni musí spolupracovat s komisí a s radou. A aby se tak stalo, tak potřebujeme mít správné struktury. To je výzva, kterou musíme řešit. Jakožto předseda Kozak během eh, irského předsednictví chci podporovat tyto rozpravy eh, a to z perspektivy parlamentů. Eh, na setkání Kozaku v Dublinu jsme se dohodli, že příští zasedání Kozak v červnu bude řešit eh, zprávu o výsledcích konference na Kypru a očekáváme, že do června se diskuze ještě více posune. Myslím si, že i příspěvky dnes odpoledne budou kráčet tímto směrem. Děkuji. Thank you very much. Um, we now will... Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní to je výměna názorů, otázky. Mám zde několik přihlášených do diskuze všechny zatím z národních parlamentů. Musíte to prosím vyplnit, nemůžete nám pouze dát signál rukou, musíme to trochu zorganizovat, protože jinak by to byl problém. První je francouzský senát, to je první karta. Mark François se přihlásil do diskuse. Merci, madame la présidente. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, Já bych se připojil ke všem účastníkům diskuze, kteří mají pocit, že evropský semestr vlastně vytvořil prostor pro rozprávu a tato rozpráva mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem je potřebná. To znamená, ano, je to zásadní a je důležité, aby národní parlamenty využili této příležitosti, která jim byla přednesena. A myslel jsem si, že i Evropská komise projevila určitou ochotu, pokud jde o setkání s, evropskými par- s národními parlamenty evropských zemí a já si myslím, že by to mohlo představovat opravdu velice užitečný prostor, platformu v každé z našich zemí. Když se podíváme na jednotlivá vystoupení, především pana Kolinia, Zasněla zde otázka o legitimnosti a o tom, že volby, které probíhají v současné době v jednotlivých státech, jsou velice často takovými doplňkovými volbami, které v podstatě nedosáhne toho našeho společného postoje. To znamená, že tyto volby dostatečným způsobem nemají ten dopad, který od nich očekáváme. Když se podíváme na letošní rok, na to, například eh, k čemu došlo na jaře v roce 2012, určitý nový pohled, který jsme, který tam zazněl, na růst, na potřebu Evropy, která by byla dynamičtější Evropou i díky prezidentskému úřadu Françoise Hollanda, který si přeje, aby Evropa byla zaangažovanější v tomto ohledu. Měl jsem pocit, že tyto naše například národní volby, i když teda maličkým krůčkem, ale přece jenom posunuli Evropu k tomu společnému vnímání zásadních záležitostí, například eh, toho, jak bude vypadat růst v Evropě. Čili myslím si, že národní volby by se měly věnovat těmto aktuálním tématům, eh, tomu, co trápí naše konkrétní státy, naše voliče. To je podle mého názoru důležité, užitečné. I když ten pan se unik, ten společný pohled by se mohl ještě vyvíjet, ta reakce ze strany Evropské unie je potřeba, protože náš svět se nesmírně rychle mění, je to dynamický svět a právě proto potřebujeme, aby Evropa reagovala velice rychle, pokud jde o opatření, například finanční nařízení, rozpočtové otázky Evropské unie a tak dále. Jak ale mít legitimitu těchto reakcí, těchto kroků, protože musíme reagovat na evropské úrovni velice rychle. To znamená, jak tomu dát určitou demokratickou legitimnost. Nesmíme zapomínat, že je to komplikované téma a že v podstatě to manévrovací pole je zmenšeno Právě proto bychom měli zdůraznit kontrolu na straně národních parlamentů, protože pokud tomu tak nebude, tak mm, ten nedostatek růstu, o kterém hovoříme, se bude nadále prohlubovat. Já osobně si myslím, že Evropská komise sice oznámila to, že je disponibilní, že je ochotna se s náma setkávat, ovšem je na nás, abychom přijali tuto podanou ruku, my, národní parlamenty, a abychom měli k dispozici tuto kontrolu, tuto demokratickou validaci, hodnocení jednotlivých rozhodnutí, která se budou postupně přijímat v tomto ohledu. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkujeme, říká paní předsedající. Deutsche Bundestag je další příspěvek Johasim Spak který se specializuje na evropské záležitosti. Vážení kolegové, já jsem chtěl povědět panu Wolfovi, ať že je Evropská republika. Já bych s ním rád souhlasil, ale nevím, kolik občanů e, pociťuje podobný entuziasmus pro toto heslo. Proto věřím, že v tuto chvíli bychom e, by se nám nepodařilo e, skutečný tedy, provést skutečný e, transfer subsidiarity v ekonomické a rozpočtové politiky směrem do EU. Jako další krok musíme v Evropě zaručit, že jsme schopni spole, e, zajistit spolehlivou spolupráci členských států, možná i s, pod dohledem komise, že dodržujeme vzájemné sliby na rozdíl od Maastrichtské smlouvy Jinak nastane situace, kdy eh, důvěra, která je základem transferu suverenity, nebude. A proto s tím evropským semestrem jako systémem včasného varování, možnosti korektury, peer pressure, tak nám dá možnost tu spolehlivou spolupráci členských států zajistit. Samozřejmě existuje tady logický konflikt, co jste říkal, ale myslím, že nemáme eh, jinou možnost, aspoň v tuto chvíli, než se spokojit s tou víceúrovňovou zprávou. A diskuse, diskuse již pro, proběhly my jsme chtěli komunitární metodu u fiskálního paktu za, jako Spolková republika. Za druhé, č, eh, jiné členské státy to nechtěli. Takže bychom neměli dělat nic. Mu naší odpovědí bylo, že fiskální kompakt by měl být mezistátní smluvní řešení s perspektivou, že časem to přejde do té komunitární metody. Co je politický problém? Politický problém je, že bohužel žádná, neexistuje žádná evropská politická veřejnost. Dále existují národní politické veřejnosti. Politický diskurs probíhá na národní úrovni. A každý, kdo se někdy účastnil evropských voleb, ví, že i evropské volby jsou dominovány národními tématy, více než evropskými. To je politování hodné, musíme na tom pracovat, abychom to změnili, ale mezi dobí se s tím musíme smířit. Proto ten eh, evropský semestr ehm, vlastně ty multilaterální smluvní podmínky pod eh, za Evropské komise s eh, doprovodem Evropského parlamentu a společně Evropským parlamentu národním my eh, parlamenty je pro současnou dobu pří, eh, adekvátní nástroj. Děkuji. Děkujeme. Podíváme se na všechny nejdřív tyto body z pléna, poté se vrátíme k našim účastníkům panelistů. Vezmeme alespoň tři příspěvky Nyní je to místo předseda Evropské výboru pro evropské záležitosti rovněž z Francie, z francouzského parlamentu. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dovolte, abych poděkoval všem účastníkům diskuze, panelistům za jejich zajímavé prezentace, které vyvolaly otázky ohledně stávající situace. Je to nová situace, řekl bych více než nová. Myslím si, že v podstatě dochází k určité změně paradigm, změně epoch, změně určitých opatření, které byly vzaty v potaz na národní úrovni. Máme zde evropské eh, dohody, máme zde evropský semestr, dvou balíček, o kterém se hovoří. Komise jednak pokud jde o různé Ehm, legislativu v této oblasti finančních záležitostí by měla přijít se svými postoji ke všem těmto navrženým legislativním aktům. Je to teda opravdu zajímavé období, dochází k velikým změnám a v podstatě v rámci této krize došlo i k určitému transferu suverenity, která zatím ještě nebyla dokončena na politické úrovni Ovšem je to realita, je to reálná možnost, co znamená, že národní parlamenty, národní poslanci by měli realizovat rozhodnutí nebo ty hlavní směry a orientace, které byly přijaty na jiné úrovni, kde jinde. To je ta realita. Tato rozhodnutí, která, o kterých hovořím, nejsou pouze rozpočtovými rozhodnutími. Když se podíváme na dokumenty komise, například ten roční přehled růstu, různé hlavní směry, orientace, doporučení eh, pro jednotlivé země. Co to vlastně znamená? To jsou dokumenty, které pokrývají ekonomickou politiku, hospodářskou politiku, sociální záležitosti, jsou to důchodové systémy, o kterých hovoříme, jsou to kodexy pracovního charakteru a tak dále. Čili je to opravdu nesmírně široká oblast, široké spektrum, nejedná se pouze o některé konkrétní indikátory či kozatele rozpočtového deficitu. Ne, jde to mnohem dál. Čili skutečně dochází k obrovské změně paradigmatu a my bychom se měli zabývat právě těmi demokratickými principy, protože vidíme, že jsou zde dvě instituce v rámci tohoto systému, které rozhodují a které zároveň se jaksi neodpovídají ze svých odpovědností, protože mm, byly vytvořeny tím způsobem, jakým byly vytvořeny. Je to komise a rada. Komise se nemusí odpovídat často před Evropským parlamentem, pokud jde o rozpočty, a pokud jde o radu, ano, samozřejmě, že vlády se musí odpovídat před svými národními parlamenty. Ze svých rozhodnutí ovšem, jakmile jsou na radě společně, tak rozhodují společně a země, která by chtěla například eh, nebo by nechtěla plnit pravidla společné disciplíny, tak prostě to nemůže udělat. Čili ta otázka demokratičnosti je nesmírně důležitá. To, co navrhuje pan Wolf, to je podle mého názoru zajímavé. Ten třetí návrh, ten poslední návrh, ano, měli bychom se zabývat eh, hlubší evolucí našich institucí. Už budu končit pouze jedna záležitost a byl bych velice rád, kdyby na to reagoval pan Volk. V tomto systému, ve federálním systému, federální instituce kontrolují federální úřady. Ovšem, my zde máme federální instituce, které kontrolují národní nebo místní instituce. Ve Spojených státech americká vláda prostě nemůže se vyjadřovat k rozpočtu Kalifornie. Čili já si myslím, že toto je nesmírně specifická oblast, specifická realita, což nás vede k mm, pojímání po instituci, ne čistě federálních institucí a to znamená, že by se do toho prostě přímo měly zapojit národní parlamenty a měla by tato účast a tato zaangažovanost by měla mít přímější charakter. To je ta cesta před, podle mého názoru. Dobře říká paní předsedající. A nyní paní Podimata, která zastupuje skupinu SAD ve Evropském parlamentu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já bych k tomuto Eh, nesmírně zajímavému odpolední ráda zdůraznila tuto věc. Já zastupuji eh, Řecko, jsem europoslankyní, jsem takovým živým příkladem toho evropského dramatu, o kterém hovořil pan Kolino. Pane Wolfe, vy jste se zmínil správně o tom, že rozhodovací proces na evropské úrovni při řešení krize byl definován a i je neustále nadále definován tržními tlaky a různými omezeními, které vyplývají z smluv, jež řídí Evropskou unii. Co to znamená objektivně? Znamená to to, že stávající, ve stávající situaci si musíme vybrat mezi rychlostí a demokratickým přístupem. V některých zemích, včetně eh, mé země, ovšem ne pouze Řecka, jsme museli udělat takové rozhodnutí. To znamená implementace rozhodnutí na jedné straně a bankrot na straně druhé. Kromě těch externalit, které samozřejmě u těchto rozhodnutí existovaly, zde byly i internality těchto rozhodnutí, protože v mnoha členských státech role národních parlamentů v řešení krize se zmenšila, což zároveň mělo dopad na sociální aspekt různých programů. Sociální aspekty a jejich důležitost se čím dál tím více zmenšovala, což podkopává podle mého názoru uplatňované politiky a dostali jsme se tím způsobem do určitého začarovaného kruhu. Samozřejmě, že evropský semestr by nám mohl pomoci vypřednout se to situace, ovšem co to znamená? Znamená to, že chceme zachraňovat tuto situaci, chceme ji zlepšit. Podle mého názoru to můžeme zlepšit pouze tím, že budeme uplatňovat moderní evropskou demokracii řádným způsobem, protože parlamentní modely současnosti, ptám se, zda jsou kompatibilní s globalizací, ním procesem v současnosti, nebo bychom se měli opětovně zabývat eh, tím, podívat se na to, jak jsou vystavěny naše parlamentní systémy, které jsou založeny na národních státech. Osobně si myslím, že po tomto globalizačním období je nesmírně obtížné pro struktury národních států um, reagovat na situaci, ve které se odstě. Děkujeme, říká paní předsedkyně a z Litvy zde máme pana Zemi Kakise. Ačiū gerimo posėdžio e, pirmininkaujantį. Jeigu būtų galima mano kalbą. Děkuji. Rád bych se rovněž zapojil do této diskuse. Teda, jestli dovolíte, tak bych se zapojil do této diskuse za, za chviličku, ne nyní. Promiňte, já jsem viděla vaše, vaše jméno, tak to posuneme na trošku pozdější ehm, čas, ovšem nemůžeme takto postupovat neustále, protože bychom to, v tom měli zmatek. A nyní z holandského senátu kolega děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já osobně si myslím, že největší problém, kterému čelíme, je, že se nedokážeme dohodnout na tom, jakou formu Evropy si přejeme. Je zde mnoho zemí, které neustále věří v to, že Evropa je pouze zónou volného obchodu a že si můžou vybírat ty jednotlivé postupy či projekty takzvaně à la carte. Nemůžeme ovšem mít Evropskou unii se 27 různými jídelními lístky a různými eh, nabídkami na těchto jídelních lístcích. Prostě musíme udělat nějakou společnou změnu, společný výběr a Evropa může dosáhnout pokroku mm, pouze tímto způsobem. Naše lidé očekávají určitý pokrok, určitou změnu a my prostě, když budeme, které nejsou dostatečně transparentní, tak toho nemůžeme nikdy dosáhnout. Proto si myslím, že musíme posílit eurozónu a musíme postupovat směrem posílené spolupráce. To je hybnou sílou pokroku vpřed integrace která by měla být ehm, atraktivní, zajímavá pro země, které zatím nejsou součástí eurozóny, tak aby pro ně byla účast na eurozóně atraktivnější. Je zde určitá potřeba volby. Občas, když se součástí klubu, tak si hold nemůžete sami vybírat. Kdybyste byli součástí um, nějakého fotbalového klubu, tak nemůžete říct že dobře, budu hrát fotbal, ale nebudu souhlasit s pravidly offsiteu. Když hrajete fotbal, jste v nějakém týmu, tak musíte aplikovat eh, pravidla, které jsou aplikovány na všechny a to platí i pro naše parlamenty. Národní parlamenty získávají čím dál tím více mm, na důležitosti, zvyšuje se jejich profil, mají čím dál tím více rozhodujících eh, pravomocí. Ovšem, když jste v menšině, tak eh, i když jste v menšině a máte menšinový názor, tak si myslím, že nemůžeme přehlížet to, eh, že Evropa prostě, společná Evropa je krokem před. Proto eh, si vážím návrhu pana Van Rompoje, i když to není ideální, přece jenom je to dobrý směr správným směrem, když chceme pokročit v Evropě, když chceme dosáhnout pokroku, tak musíme mít určité přesvědčení. Bez toho nemůžeme získat ehm, naše lidi, jejich ehm, přesvědčení o tom, že pro ně požadujeme lepší a chceme dosáhnout lepší budoucnost. Dále je to otázka národní suverenity. Hovořilo se zde o omezené suverenitě, ovšem národní státy podle mého názoru disponují obrovskými pravomocemi a my bychom je měli využít pro posílení spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Evropský parlament musí brát národní parlamenty vážně. Toto dnešní událost je jedním z příkladů takových aktivit. Národní poslanci kteří chtějí vystupovat ve jménu Evropské unie, by měli mít prostor pro tato vyjádření. A když se podívám na mou vlastní zemi, my máme samozřejmě parlament, sena. Já jsem eh, členem senátu, byl jsem i členem dolní sněmovny, u nás máme nyní takzvanou kohabitaci, vláda nemůže mít většinu, aniž by dosáhla, mm, mm, teda většinové rozhodnutí, aniž by dosáhla většinového rozhodnutí v Senátu. Já jsem jeden z těch, jak jste ještě pochopili, kdo mluví mm, pro Evropskou unii a jsem neustále ochoten hovořit eh, pro evropský, ovšem zároveň eh, nezavírám oči a jsem schopen kritizovat to, co se děje. Ano, děkujeme a nyní eh, britská poslankyně. Chairman. Paní předsedkyně, 14 let jsem Eh, členem Národního parlamentu Westminsteru. Deset let jsem byl v tomto parlamentu, eh, kdy jsme sdíleli odpovědnost eh, slyšení nového předsedu Evropského měnového institutu, předchůdce ECB Alexandra ho Pamatuji si den, kdy jsme ho zvolili. Já jsem vydal tiskové prohlášení, tom, že banka si vybrala nového bank, eh, bankovního eh, ředitele a nikdo si toho nevšímal, ale teď to se teď změnilo. Odpovědnost um, Evropského parlamentu znamená, že i my, i jak v národních parlamentech se musíme připravit na budoucnost. Jsem s potěšením jsem si vyslechl zástupce Bundestagu, pa, pana Maria Draghiho. My jsme hm, prožádali interview s doktorem Konstancem, zástupce pana Draghiho přes videokonferenci a našli jsme užitečnou způsob, jak může Národní parlament eh, Mm, jak si povolávat k odpovědnosti lidi, kteří činí důležitá rozhodnutí. Ta eh, škrt ty škrty, které, a, nebo seminář v, v horní, britské horní sněmovně o škrtech je další příklad toho, jak eh, reagovat na moderní měnící se podmínky. Při rozhodování o novém rámci tím Bezvol, který je uh, předsedou vybraného výboru sněmovny lordů. Trvá na tom, že národní parlamenty musí rozhodnout o formátu těchto slyšení. Musíme hledat způsoby, jak eh, národní parlamenty nejenom v rámci Kosaku mohou spolu komunikovat. Zase eh, v rámci systému videokonferencí, které jsme efektivně použili s doktorem Konstančem. Já bych chtěl požádat pana Wolfa, aby se zamyslel nad tímto návrhem, eh, jak kontrolovat eurozónu. Musíme eh, se vyhnout tomu, aby tuto kontrolu měly jenom členské státy Unie. To se nám podařilo překonat v rozhodnutí z 19. prosince. Dále chci požádat Dominika Harikuma, aby eh, řekl něco o setkání eh, z 20, 21. a 23. dubna. Eh, to bude konference předsedů. To, mělo by to zajistit, aby národní parlamenty skutečně sehrávaly svoji roli a zajistili řádnou kontrolu všeho, co se děje v našem jménem v celé Evropě. Děkuji. Já budu trošičku um, trošičku provokativní a řeknu, že 18. prosince rada rozhodla, a tato rozhodnutí je předmětem trialogu a není e, to rozhodnutí hotové, dokud ho neodsouhlasí parlament, především co se týče bank, e, Evropské bankovní, Evropského bankovního mm, orgánu. Teď přejdeme k Finsku a a ústavního výboru, předsedu ústavního výboru Johannes Konstantinou. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto zajímavou úvahu. Jak, je zajímavé, jak se bude rozvíjet eh, nová mezinárodní organizace. Evropská unie je něco jiného než mezinárodní organizace. Je to vlastně eh, jednodušené federální systémové řešení a suverenita státu se stále tedy uh, omezuje, to se, jak se říká. Ale myslím, že nutné bude uh, trochu vyjasnit ty oblasti suverenity. Mezinárodní globalizace, kolektivní suverenita v Evropě je menší. Společná politika znamenala ale také to, že kolektivně můžeme být silnější díky správnému rozhodování, ale musí to akceptovat národní parlamenty. Musí to akceptovat i e, lidé, národy. Musíme jim vysvětlit, jak to funguje. Co se týče rozdělení pravomocí, například um, udělování pokynů. Z toho vyplývá ze zprávy o růstu. Evropský parlament jedná s komisí o hospodářských politikách. Je dobře, že se tady eh, vyjasňují i hospodářsko-politické eh, rozdílné názory na hospodářskou politiku tak abychom se měli pokusit tyto politické eh, rozdíly nezamlčovat. Ale eh, je důležité, aby i v doporučení eh, se objevila mm, hospodářská, hospodářsko-politická orientace. Je dobré, že národní parlamenty také posilují svůj dialog s vlastními vládami o e, těchto otázkách. Já se ptám v souvislosti s tímto zasedáním, jak parlament reaguje na doporučení specifické pro jednotlivé členské státy. Je dobré, když se mohou vyjádřit i národní parlamenty a sdělí to pak i Evropskému parlamentu a tím je zastoupeno levé i pravé spektrum. A budou i jasné politické otázky v souvislosti s reformami sociální, eh, pracovně právní. Bude to také informační základ pro dialog mechanismus mezi Národním parlamentem, komisí a Evropským parlamentem by se posílil. V radě mm, to povědomí o národních jaksi postojích je lepší než v Evropském parlamentu. A proto by bylo dobré, kdyby tato informační mezera byla pře- eh, přemostěna. Na závěr Co se týče eh, demokracie, situace demokracie v Evropě, Demokratická kontrola ECB, e o tom se tady hovořilo, bankovní unie, důležité, aby tam byla kontrola, ale hospodářská e, politická moc ECB stoupla v důsledku krize. To ale předpokládá, že bude demokratická kontrola, politická diskuse o tom, jak tato pravomoc ECB se bude používat. Tady potřebujeme účast Evropského parlamentu i národních parlamentů. Můžeme se podívat na ten systém slyšení, to je část kontroly, ale také institucionální. Děkuji. Thank you very much. Now from the European Parliament to Ole Schmidt. Děkuji, nyní dávám slovo Ole Schmidtovi. Děkuji. Jsem liberál ze Švédska a svému nizozemskému kolegovi bych chtěl říci, že jsem velmi rád, že Švédsko přistoupí k euru. I když někdy mám pocit, že jsem hodně osamocený v této věci, že za mnou nestojí většina. Bylo zajímavé vyslechnout si účastníky panelové diskuze. A pane profesore Colin Dino, že hovořil jste o republice Evropa nebo o Evropské republice. To je zajímavé. Byla tady paní kancléřka Merkelová v listopadu nebo v prosinci, myslím, že to bylo cestou za Kamerunem, a tehdy řekla, že bychom možná měli integraci Evropy provádět krok za krokem a neměli bychom se příliš vzdalovat od občanů. A myslím si, že ona již prokázala, že je velice schopná a moudrá a myslím si, že řekla přesně to, co bychom měli udělat. Myslíme si, že Evropský parlament je jaksi pupkem světa. A o to tady jde. Možná, že národní poslanci a vy eh, řešíte ty nejdůležitější věci. Vy totiž jste mnohem blíže občanům. A proto, alespoň podle mé zkušenosti, musíte vy zapojit i nás, protože tady si všichni hrají s vinou. Někteří na národní půdě říkají, ano, ty problémy to způsobuje Brusel. A jidí říkají, když se podíváte tady na ty složky nebo dokumenty o 20 zemích, eh, které jsou neustále v postupu pro eh, pro přílišné prohloubení schodku, tak možná, že někdo z nás je také zodpovědný. Takže musíme to zvážit, protože tady nemůžeme postupovat eh, samostatně. Já souhlasím s kolegou. A my, my nemáme žádnou politickou arénu. Vidíte, že já tady používám moji lámovou angličtinu a to samozřejmě není úplně ideální. Otázka je otázkou jazyka. Jazyk je tady důležitý a je to složité. A chtěl bych na vás apelovat, já nevím, jestli se to děje všude v Evropě, ale u nás se to neděje v naší zemi. Měli bychom otevřít dveře národním parlamentům, té národní sféře a pusťte nás dovnitř, abychom tam mohli vysvětlovat věci, diskutovat. Samozřejmě, že můžeme diskutovat tady. To je sice pěkné, ale možná, že ve vašich národních parlamentech by to bylo užitečnější. Možná, že byste nám mohli eh, v našich městech, v našich zemích dát prostor, abychom se tam mohli vyjadřovat naším vlastním jazykem. Pan Šemetaty se z Litvy Chcete vystoupit? Jste tady? Tady jsem. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes jste te, jste, jsme se tady dotkli celé řady velice nalehavých otázek. Ehm, Většina z nich je důležitá pro národní parlamenty a chtěli bychom vám poděkovat za to, že jste nás pozvali na tuto konferenci a že nám umožňujete tady dát dohromady naše názory, názory nás všech na Evropu a na to, jak ji změnit. Chtěl bych pozornost kolegů přivést na, na prezentaci kolegyně Ferrera, která se dotýká celé řady věcí, které jsou velmi zásadní v naší snaze o sjednocenou, o sjednocenější Evropu, ve snaze přiblížit Evropu našim občanům. Pokud si přejete, aby se naši lidé dozvěděli toho více o Evropě, tak musíme více šířit znalosti, povědomí o sociálních výhodách, o sociálním systému a um, musíme usilovat o vytváření pracovních míst a někdy některé, někdy se dostatečně nepoučíme. A otázka je, co si přejeme. Přejeme si vytvářet pracovní místa, a nebo chceme tady mít obrovskou eh, nebo mnoho práce, která vlastně povede k závislosti. Občanům často říkáme, že Evropská unie přijala to či ono rozhodnutí, například rozhodnutí eh, vytvořit, eh, vybudovat jadernou elektrárnu a nebo ji vyřadit z provozu. Ovšem, velmi málo kdy vysvětlujeme, jaké přínosy ta rozhodnutí eh, přináší. Měli bychom lidem říci, jaký bude závěrečný výsledek, třeba větší konkurenceschopnost, nebo něco jiného. V tomto duchu se nese mnoho otázek. Další důležitá je tato. Dnes tady podrobně diskutujeme o veřejné správě, o její větší účinnosti a nenavrhujeme specifické způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Tyto konference, jako ta dnešní, jsou proto velice důležité. A závěrem bych chtěl vyzvat všechny účastníky, aby usilovali o větší transparentnost a o širší dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem a evropskými institucemi. To je potom něco, co nám přinese sílu. Ve chvíli, eh, kdy si myslíte, že už jste tu diskuzi konečně dostali pod kontrol, tak se objeví další řečníky, například Jürgen Klute a Bernard Jürgen z eh, Jirska a potom možná i já se přihlásím o slovo. Takže slovo má v tuto chvíli Jürgen. Děkuji, Sharon. Mám dvě stručné připomínky. Jednak nizozemský kolega požadoval, aby Evropský parlament změnil svůj způsob eh, výdajů a měl pocit, že je to otevřenost ke kritice, ale já si myslím, že ta tady už existuje. Otázka vždy je, jaká konkrétní kritika je kde vyslovena. Evropský parlament má poměrně omezený rozpočet a navíc pouze 6% věnujeme na vlastní zprávu, to znamená zaměstnanci, budovy, to vše dohromady představuje pro Evropský parlament 6%. Zbytek těch peněz se vrací zpět do členských států. Takže pokud se tím chceme zabývat, tak ta otevřenost tady je. A potom je potřeba konkrétně si vyslechnout ta slova eh, kritická, tu konkrétní kritiku. Byly tady trialogy o legislativních textech mezi Evropským parlamentem, komisí a radou a velmi často se stává, že rada by si přála prosadit mnohem méně požadavků než Evropský parlament. Evropský parlament jich chce mnohem více více požadavků na Evropskou unii od občanů, ale ve vyjednáváních je to velmi často rozmělněno ze strany rady. Rada má velmi silný vliv a zastává nevždy zájmy občanů. Takže proto bychom se měli zamyslet nad tím, jak evropské, nebo jak, pardon, jak parlamenty uh, k tomu přistupují. Měli by, mělo by to být tak, že vlastně postoje parlamentu více ladí s postojem Evropského parlamentu a proto bychom měli více tato stanoviska eh, koordinovat a ladit. Děkuji. Paní předsedkyně, jsem rád, že mám příležitost tady promluvit a chci poděkovat kolegovi za jeho prezentaci z irské perspektivy. Ukazuje to, jak malá země eh, může, eh, nebo jaké má, jaký má názor na tyto věci. Otázka je, kdo rozhodne o evropské, nebo kdo vytvoří podmínky pro evropskou ke oživení. Kdo? Eh, parlament, rada, parlament, všichni. Odpověď je všichni v konzultaci. Zájemné. A tady dnes probíhá konsultace, probíhá interakce mezi členy národních parlamentů, protože velice zřídka máme možnost si vyměňovat názory na této úrovni. Vyměňujeme si názory s radou, ministry, Evropským parlamentem, ale zřídka přímo mezi sebou. Já Sdílím názory německého kolegy především na ty ekonomické otázky. Například by mě zajímalo, jaké byly alternativy pro stát jako Irsko. Měli jsme možnost škrty nebo něco jiného? Já nechápu, jaké možnosti jsme měli, protože nám bylo řečeno jasně, co musíme udělat a my jsme to udělali. A to těž, těžko, těžkou cestou jsme se vydali. Ale je rovněž důležité, aby všichni kolegové v národních parlamentech, Evropském parlamentu i evropských institucích si uvědomili, jaké oběti jsme přinesli a přinášíme pro společné dobro, pro budoucí prospěch Evropy. Nejenom pro nás samotné. Chci říci, jedna věc je jasná. Instituce musíme přivést k národním parlamentu, přiblížit je našim lidem musíme být schopni vysvětlit lidem, politi- protože politické, eh, jinak to bude mít politické dopady. Když se vzdálíme lidem, kteří nás volí, budeme mít problém. Já jsem byl poslancem Národního parlamentu více než 30 let. Viděl jsem dobré i špatné časy. A teď už jsem se uh, z toho ponaučil že je zásadní, abychom jednali společně pro společné dobro s ohledem na eh, naše slabiny a silné stránky se společným cílem, společnými potřebami a požadavky. Děkuji. Děkuji. Mm, za minutu přejdeme tedy, předáme slovo zpátky našim panelistům, aby reagovali na mnoho zajímavých věcí, které tady padlo. Mm, když jsme dělali ten eh, sixpack, eh, evropský semestr a tak dále, tyto mm, velké legislativní projekty, tak to vlastně bylo něco, co se dělo víceméně ve všech členských zemích v souvislosti s jinou legislativou, například jako na finanční služby, kde um, regulátor a úředníci vlastně především rozhodují o tom, jaké stanovisko přijme vláda. Je menšina parlamentů, kde jsou mm, ministři a mm, otá- kterým se kladou otázky ohledně mm, technických otázek likvidity, mechanismu přizpůsobení a podobně. Není tam ta kontrola a proto máme to určitou eh, mez, mezeru, protože ty se, to se obtížně přibližuje tedy. Můžeme se poučit z některých zemí, kde bylo nutné tady vysvětlovat složitosti určité legislativy, kdy se na tom chtějí podílet, dají mandát ministrům. To je, myslím, další způsob, jak eh, toto chci říct, myslím, že by to bylo velice cené a Evropský parlament by to ocenil. Máme tady ještě asi 25 minut. Myslím, že Musím dát slovo ještě dvou poslancům. Takže pět minut každý. Každý má pět minut. K těm nejdůležitějším bodům a pak závěrečné poznámky ostatních poslanců. Chcete stejně jako na začátku, Winter? Děkuji. Já odpovím německy svým německým kolegům. Pane Špac, vy jste spíše mířil otázku na pana Kolino. Já jsem nemluvil o Evropské republice, ale stejně na to chci reagovat. Nejprve se domnívám, že ten postupný přístup lze přivítat v mnoha oblastech. Vy jste politik, musíte eh, jak si odhadnout, co občané akceptují a já jsem ne, nevyjadřoval proti ESM, fiskálnímu paktu, tak jak je. Je to jeden krok. Chtěl jsem říct, že to je mezikrok. Neměli bychom se oddávat iluzi, že to je konečný krok. A chci zdůraznit, že pomalý proces má i své náklady. Čím pomaleji půjdeme, tak tím více budou, bude nákladů bankovním systému, které v současnosti podceňujeme. Proto se nechci oddávat iluzi, že ten eh, tlak je pryč, takže se můžeme eh, dát nohy na stůl já bych apeloval na to, abychom zůstali v úzkém kontaktu s občany a postupně zdůrazňovali tu nutnost. Jako reakce na pana poslance z Řecka. Otázka sociální akceptovatelnosti je důležitá, ale současně bychom se neměli dělat iluze. I kdybychom měli plný, plně federální Evropskou republiku, tak stále by v Řecku byly problémy určité a určité mm, potíže. Například, kdyby stát Pensylvánie Eh, krachovalo tam ocelářství a bankovní systém, tak občané Pensylvánie by eh, to postihlo, byli by nezaměstnaní. Ale rozdíl je v tom, že finanční systém Pensylvánie je v podstatě stabilní díky bankovní unii. A podnikový systém, podniky, biznis, eh, trh práce je flexibilnější, lidé se mohou odstěhovat z Pensylvánie. Takže se nepleťme. Ty kroky, které jsme přijali, byl přechod k společné měně, to významný krok a bude implikovat eh, jiné fungování naší ekonomiky, jak eh, lidé budou žít v této unii, bude větší migrace. Nemyslím, že to bude mm, řešení všelek, ale ten šok by byl menší. Sociální akceptovatelnost je skutečným problémem a musím říct, že mě úplně děsí ta nezaměstnanost na jihu Evropy. Velice mě to děsí, že to může vyvolat další problémy. A nyní, abych reagovala na otázky francouzských poslanců, dovolte, aby odpověděla rovněž francouzsky. Myslím si, že otázka suverenity je podceňována ve Francii protože jakmile jste vstoupili do měnové unie, tak jste vlastně ztratili určitý díl nezávislosti u měnové politiky a zároveň u fiskální politiky. Je jasné, že prezident Hollande nemá tu volnost, tu svobodu toho rozhodování ohledně rozpočtu, tak jak by si přál, to je jasné. A myslím si, že to je velice důležitý aspekt, protože je to určité omezení francouzské suverenity, pokud chceme pokročit v tomto tématu. Myslím si, a pokud budeme požadovat další fiskální integraci, čo, což je podle mého názoru nezbytný krok pro dokončení monetární unie, měnové unie, musíme dospět k určitému společnému, společné dohodě ohledně ztráty další části suverenity. To je nesmírně obtížná záležitost, je to otázka komunitární metody a tak dále. Francie prostě by měla jít tímto směrem, měla by to pochopit, protože bez toho nebude možná fiskální integrace. Tak jak si ji někteří z nás přejí. A poslední věc, Federální rozpočet. Já jsem se nevěnoval federalismu a federální otázce, protože jsem neměl dost času. Pár věcí, jestli dovolíte. Ne, měli bychom o tom uvažovat eh, v rozsahu USA, veliká federální vláda, víc než 50 eh, výdajů a tak dále, když to srovnáme s jinými zeměmi, to prostě takto nemůžeme eh, zvažovat. Spíše by to měl být nějaký omezenější federální pohled eh, asi těch 3 HDP euro, eurozóny. Ano, 2 až 3 je to hodně, jsem si toho vědom. Ovšem, 2 až 3 HDP, to by nám mohlo umožnit opravdu velice dobře nebo kvalitně fungující měnovou unii, protože hlavní věci, které musíme řešit fiskálně, bychom mohli s těmi dvěma až třemi procenty pokryt. Prosím, abyste se podívali na naši webovou stránku, mám tam několik návrhů v tomto ohledu. Ano, 2 až 3 to by bylo dostatečné, podle mého názoru. Stefane, děkuji. Ano, Jestli dovolíte, tak nyní k francouzským poslancům. Pane Marku, vy jste se zmínil o tom, že volba pana Olanda změnila eh, evropský konsenzus. Ano, bez pochyby tomu tak je. To není eh, ale ovšem řešení samotného problému. Možná došlo ke změně, ovšem je to přese všechno eh, konsenzus. K čemu došlo? Možná, že se mu umožnilo a tam ještě trochu mám pochybnosti, ehm, dostat na svou stranu paní Merklovou. Ovšem, pokud jde o francouzskou politiku, interní politiku, tak na tom prohrají, protože růst, který byl slíben v průběhu eh, voleb, kde je ten růst, eh, kde ho najdeme. Čili Francie není dobrým příkladem. Dobrým příkladem by bylo, bylo Řecko, kde jsme viděli Výsledky voleb eh, již ne evropského charakteru, v podstatě jsme z, eh, rozpustili lid a zvolili další lid. Eh, stejnou otázku bychom si mohli položit v Itálii. To je problém, ten problém podstaty, který v současné době vnímáme. Pane Kareši, zajímavý pohled z vaší strany. Americký federalismus, jak říkáte, znamená federální kontrolu nezávislou na místní úrovni, zatímco evropský federalismus to je vlastně důvod, proč slovo federalismus má často negativní konotace, protože to znamená kontrola toho, co je na místní úrovni. A k tomu bych ještě mohl přidat, ano, máme zde například i německý federalismus, bavorský federalismus, kde eh, místní úroveň by měla kontrolovat evropskou. Americký systém amerického federalismu je možná nejblíže tomu, čemu říkáme republikánské paradigma, kde ta kontrola eh, je na straně občanů, kterých se dané otázky týkají. Irský poslanec se zmínil o tom, že by evropské instituce měly být přiblíženy eh, našemu lidu, hovoříme o Evropském parlamentu. Já bych to přál, ovšem to není, to je nepřímý způsob. Vidíme, že to nefunguje. Potřebujeme přímou kontrolu našimi občany, protože občany jsou vlastníky evropských politik. A jakožto vlastník něčeho, já jsem suverénním uh, subjektem a ne uh, Snad, Čili já musím mít možnost volby a najednou vidíme, že to nemůžeme dělat, pokud teda dochází neustále k těm pouze doplňkovým volbám, jak jsme o tom hovořili. A další otázka v Němčině. Budu reagovat německy. Eh, a ústavní eh, německý dvůr, eh, soudní dvůr, ten říká, že vlastně eh, nemáme veřejnost a proto nemůžeme mít v Evropě demokracii, ale to je chyba. Ve chvíli, kdy bude přímá kontrola občanů nad eh, politickými rozhodnutími, tak vlastně v tu chvíli vzniká veřejnost. Politici musí vytvářet většiny a k tomu je potřeba přeshraničních diskuzí aby, byl, aby vznikl konsenzus pro tu variantu, kterou navrhují. A tím se vlastně vytváří veřejnost. Veřejnost je důsledek celého tohoto procesu. Samozřejmě můžeme říci, že eh, je to eh, bláznivé. Republika. Republika znamená respublika, což jsou veřejné statky, které, které nám náleží, evropským občanům, ne vládám ani národním státům. To znamená, že jsme vlastníkem těchto veřejných statků a proto bychom měli mít rozhodovací pravomoce. Evropská republika znamená malou, ale důležitou úroveň res publiky, která má poté dopada na nás na všechny, na Evropany. A to všechno, ten zbytek, to jsou národní republiky. Proto bychom měli diskutovat o těchto myšlenkách, nápadech, jak integrovat národní republiky do Evropské republiky. Hlavní rozdíl je v tom, že, horizon, že Evropu dělíme horizontálně a ne vertikálně. To znamená, všechno je zde amalgoma, no ta nejnižší úroveň v Bavorsku prostě musí vědět to, co se děje v Evropě a tak dále. Ovšem já jsem proto, abychom to zaváděli krok po kroku. Zahájíme debatu o Evropské republice nyní, dneska. Ovšem neměli bychom jít Eh, neustále eh, se jaksi prohlubovat eh, tu situaci ve Slepé ulice. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že to byly opravdu úžasné příspěvky. Prohloubilo to náš dialog. Někteří jste zúraznili velice dobře to, že žijeme opravdu v období, kde potřebujeme rapidně, rychlé kroky. Co to znamená? Rozhodnutí musíme přijímat nesmírně rychle na evropské úrovni v tomto rychlém, zrychleném období a důležitost implementace těchto rozhodnutí s okamžitým účinkem je právě často na bedrech národních parlamentů, kteří bohužel nemají často dostatek času pro konzultační procesy. A velice často ovšem oni jsou právě ti, kteří jsou vystaveni našim občanům, jejich kritice, musí samozřejmě bránit svá rozhodnutí. To všechno má dopad na tento rozhodovací proces a na tomto se budeme věnovat i na Kypru na té konferenci. Mm, ptali jste se, co od toho očekáváme. My Ehm, prostě očekáváme u článku 13 k určitého, pok- určitého pokroku, jaká je role a odpovědnosti národních parlamentů, Evropského parlamentu, to znamená článek 13, co můžeme očekávat v tomto ohledu určitá transparentnost, to teda doufám, že, že k tomu dojde na, právě na této konferenci, že to bude jedním z výstupů této konference. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Turko Fejo za EPE. Pepe je prvním řečníkem a poté Elisa Ferreira, která je předsedkyní naší pracovní skupiny k evropskému, res, roz, eh, evropskému semestru. Nejprve má slovo Diego. Děkuji za slovo. Sharon, já jsem chtěla poděkovat eh, všem kolegům, kolegyním a zároveň poslancům národních parlamentů a říci, jim následující věc. Já jsem europoslanec. Toto je moje první volební období. Byl jsem poslancem portugalského parlamentu před tímto obdobím, to znamená, že chápu obě dvě stránky daného argumentu. První věc, důležitost evropského semestru. Evropský semestr je jakýmsi můstkem mezi národními parlamenty, a Evropským parlamentem. Z institucionálního hlediska. U šesti balíčků bylo snahou nalézt způsob, jak politicky dohlížet nad všemi těmi možnostmi, které Evropa má do budoucna. Jean-Paul Gozes byl stínovým zpravodajem za EPP u výroční zprávy o růstu. Lisa Ferreira, Elisa Ferreira je zpravodajkou pro tuto výroční zprávu a já osobně si myslím, že dva nejdůležitější koncepty tohoto můzku mezi národními a Evropským parlamentem jsou informace. Hodně se o tom hovoří, je to součást politických rozhodnutí, která dělají které dělají politické skupiny. Když se podíváme na tento výroční dokument, na tuto výroční zprávu o růstu, považuji za nesmírně důležitý dokument, protože kdykoliv Evropská komise připravuje dokumenty, které poté by měly umožnit radě přijmout eh, ucelený postoj, Vždy je důležité, aby se snažili o podporu růstu, o lepší fungování ekonomiky, boj proti nezaměstnanosti, modernizaci veřejné zprávy a zlepšení politického dohledu všech těchto aspektů. To by mělo být součástí a hlavními body této výroční zprávy o růstu pokud se chceme stát konkurenčně schopnějšími, pokud chceme podpořit růst a naši ekonomiku, musíme mít hodné nástroje. A k tomu dojde pouze, pokud budeme mm, dodržovat rozpočtovou kázeň, pokud zlepšíme důvěru, mm, pokud eh, prohloubíme strukturální reformy. Evropa se v posledních několika letech zásadním způsobem změnila. Když se podíváme na tyto změny, eh, zjistíme, eh, že bohužel jsme sledovali eh, a uplatňovali mnoho špatných ekonomických modelů a proto nastal čas k zásadním politickým rozhodnutím a změnám. Jsem z Portugalska a proto jsem si vědom toho, jak důležitá je politická udržitelnost. Je nesmírně obtížné, toho jsem si vědom, je nesmírně obtížné, pokud pro eh, mnoho našich lidí to bude nesmírně obtížné, pokud eh, budeme implementovat tato rozhodnutí. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že současnost je pouze jednou z etap. Je to obtížné období, ovšem je to pouze jedno z období, je to pouze jedna etapa. Nesmíme zapomínat eh, na budoucnost. Současnost je zásadní, ovšem budoucnost je něco, na co se nesmí zapomenout. Členské státy prostě již nejsou schopny přežít, spol, přežít samostatně. Je důležité, abychom postupovali společně, abychom uplatňovali strukturální reformy. Je e, zásadní, abychom sice reagovali, jak říkal pan Olieren, na individuální problémy jednotlivých národních států, ovšem na základě určitých konsenzů A toto je i výzva pro národní poslance, pro europoslance, výzva ke společným setkáním, k společným postupům. Jak již se o tom zmínil kolega z Irska, je zásadní, abychom eh, se přiblížili zásadním způsobem k našim voličům. Proto musíme hovořit o věcech, které jsou pro ně relevantní, pro jejich každodenní život. Musíme dosáhnout dohod u společných postupů u všech těchto aspektů. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní na závěr dávám slovo Elise. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Budu rovněž hovořit portugalsky. Ráda bych poděkovala za tuto diskuzi, která podle mého názoru byla nesmírně důležitou diskuzí. Myslím si, že pokryla čtyři nejdůležitější aspekty. První věc. V současné době prožíváme nesmírně obtížné období v Evropě, komplikované období a proto je zásadní, abychom nestráceli se zřetele budoucnost, budoucí vývoj, abychom zorganizovali naši cestu před. Několik kolegů se zmínilo o tomto aspektu. Někteří z našich panelistů velice jasně zmínilo tento aspekt. Nesmíme na to zapomínat. Evropa prochází určitou etapou, kde zaostáváme. Externě jsou zde globalizační aspekty, které probíhají. To znamená, že naše společné uh, politiky rozhraní jsou zásadní, ale zároveň je to období, ve kterém fungování společné měny mezi nerovnými partnery podstoupilo mm, testovací etapu. My se musíme poučit z tohoto období poučení která znamenají to, že Evropa prostě musí reagovat na tuto neuvěřitelně obtížnou krizi, která nás postihla. A v této reakci na krizové období jsme si uvědomili, jaké zde přetrvávaly obrovské rozdíly v Evropě. Nerovnováhy, jak důležité je vylepšit rozhodovací procesy na evropské úrovni, na společné úrovni. A zároveň jsme si uvědomili, do jaké míry potřebujeme překonat Eh, institucionální problémy, institucionální otázky, které jsou podle mého názoru zásadní. Všechny změny, ke kterým došlo, posílily roli Evropské rady. Ministři ehm, posílili svůj postoj v rámci ECOFINu, posílila se i zároveň v tomto procesu role Evropského parlamentu. Ovšem zároveň jsme si uvědomili to, že krize vyžaduje rapidní a rychlé urgentní změny, které umožní evropským politikám eh, zasahovat více na národní úroveň, mnohem více, než si kdokoliv z nás před tímto obdobím dokázal představit. No, čili došlo k jakému si vystřízlivění na straně suverénních států. O tom jsme již hovořili. Legitimnost rozhodnutí, která přijdám, přijímáme na evropské úrovni a jak sladit evropské zájmy na jedné straně se zájmy jednotlivých členských států. To je věc, kterou musíme nadále řešit a vyřešit. Osobně pokud jde o tu Evropskou republiku, ano, je to pěkný obrázek, zajímavý image. Jak vytvořit tu Evropskou republiku, to je něco, k čemu bychom měli směřovat. To si myslím, že ano, ovšem otázka je, jakým způsobem k tomu dospět. Profesor Wolf Eh, rovněž hovořil o nesmírně relevantních záležitostech. Můžeme vůbec uvažovat o eurozóně, když eh, má k dispozici pouze 1% evropského bohatství? To je zásadní otázka eh, rovnováha mezi těmi in a out, to znamená těmi, kteří jsou součástí a zároveň nepatří do eurozóny. Dále je to ta výroční zpráva o růstu, analýza makroekonomických nerovnovách v rámci eurozóny dále výsledky a dopady šesti balíčku. Závěry této analýzy by měly být součástí našich diskuzí eh, při přípravě eh, budoucích kroků v zájmu, v nejlepším zájmu celé Evropy, pokud chceme získat ucelený, jasný obrázek o tom, co jsou to ty společné statky a zamezit ehm, hře nulového součtu, kde prostě by byly pouze někteří vítězové a ostatní poražení, to prostě je zásadní, tak jak se o tom zmínili předřečníci. Proč? Já bych, já nyní Eh, se obracím na mého EPP kolegu. Já jsem samozřejmě s ním velice úzce spolupracovala a velice si ovážím. My prostě potřebujeme dialog i u té výroční zprávy o růstu, na které jsme spolupracovali a eh, my prostě musíme hledat kompromisy. My můžeme vyřešit klíčové problémy tím, že budeme odmítat dialog, protože růstové výhledy pro rok 2013 které eh, máme k dispozici, znamenají, že Evropský parlament eh, může okamžitě začít pracovat, aby posílil demokratickou legitimitu našich kroků. Musíme být eh, připraveni otevřeně diskutovat, musíme být připraveni přijímat kompromisy. Evropský parlament si musí uvědomit všechny své pravomoce, musíme nalézt určitý vyrovnanější způsob spolupráce i s národními parlamenty, našimi kolegy na národní úrovni a musíme jasně, transparentně říci, co bylo rozhodnuto na evropské úrovni, co je rozhodnuto na národní úrovni, ovšem zásadní je, aby ta komunitární metoda byla posílena, protože mezivládní metody, mezivládní metoda má mnoho slabých míst a je jasné, že se nemůžeme vrátit zpátky k těmto metodám. Musíme uplatňovat komunitární metody, proto potřebujeme upevnit spojení s národními parlamenty a jak již se zmínil pan Oli Ren, musíme říci národním poslancům, že s nimi chceme spolupracovat, že je pozveme k nám, k Evropskému parlamentu, my budeme navštěvovat národní parlamenty, tato rozprava musí pokračovat. A musíme eh, mm, se přizpůsobit těm novým strukturám v rámci eurozóny, aniž bychom podkopávali jednotu Evropy a našich společných zájmů, jakožto Evropanů. To, co řekla paní předsedkyně, paní Bous, je jasné, nacházíme se na klíčové křižovatce a je na nás, abychom překonali ty překážky, které v současné době ještě překonávají, abychom využili současnosti a těchto příležitostí k opětovnému nastartování evropského pohybu vpřed. Protože pokud budeme schopni pokračovat vyrovnanějším způsobem, vyhrajeme na tom všichni, můžeme se poučit z těchto překážek a problémů a to je zásadní. Poučit se. A poté hovořit, diskutovat, debatovat v zájmu všech našich občanů, tak abychom, abychom zajistili úspěch celé Evropy. To je Eh, důležité pro nás, pro všechny. Ještě jednou děkuji všem za účast. Já osobně jsem se hodně poučila z dnešní debaty. Děkujeme, říká paní předsedkyně. My jsme skončili tuto část eh, přesně, jak bylo naplánováno, proto navrhuji dvě, tři minutky přestávku, abychom zde změnili účastníky panelu a začínáme druhou části našeho odpoledne. Ti, kteří jste se přihlásili do diskuze a chtěli vystoupit v obou částech. Ty karty zde mám, mm, je to ještě taková malá hromádka. Kdokoliv by se rád přihlásil ještě do této druhé části, prosím, vyplňte své přihlášky a pošlete nám je co nejdříve. Začínáme za dvě minutky.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 Okay, well, uh, I can uh, fill in some time until uh, people come back into the room with a, a comment about. Tak než se vrátí kolegové na druhou část. Zda je semestr nastaven pro úspory nebo růst. Myslím, že jste dostali k dispozici dokumenty. Kritici tvrdí, že příliš omezuje politické rozhodování. Otázky jako zda nový mm, rámec ekonomického řízení funguje, co se týče růstu a udržitelných financí veřejných, je debata úspory versus růst založená na nových důkazech, co se týče fiskálních multiplikátorů. Jde Evropa správnou cestou a politiky ehm, budou fungovat až ve střednědobém hledisku, anebo se musíme orientovat na více veřejných ehm, investic, kde je stále manévrovací prostor. Chci mm, přivítat pana předsedu ehm, Institutu pro ekonomický výzkum Hanse Venera Sina a pana Štefana Koliona z francouzského think tanku SII. E, řečníci se zaměřili na trošku různá hlediska té diskuse. Mm, jistě bude velice konstruktivní a zajímavá. Chtěli jsme, aby e, ty řečníci vás spíše provokovali, než aby jenom obhajovali společného, nejmenšího společného jmenovatele. A jako první dám slovo panu Hans Zivernerovi synovi na 10 minut. Paní Wells, vážení poslanci, děkuji za pozvání. Mohu e, říci, že úspory nebo růst, to je špatná otázka růst může vyplývat pouze z úspor. Růst díky kineziánským politikám tvorby poptávky není růst, ale vlastně zvýšení aktivity um, na základě kapacity ekonomice, která tam není. My musíme tu kapacitu rozšiřovat a to vyžaduje konkurenceschopnost. A tady máme problém. Euro, když bylo ohlášeno v roce 95, tak to byl, tam byl zájem proces konvergence zájmů, signalizovalo to investorům, že v Evropě bude všude bezpečno a malé úrokové marže tedy mohly přilákat velké úrovně úvěrů od jihu až na sever, což bylo dobré v principu, protože to mm, umožnilo harmonizaci ekonomických příjmů, ale to momentum, ta setrvačnost byla příliš rychlá. Došlo k expanzi eh, vládního sektoru, vyšší mzdy, ve Španělsku mm, financované z kreditu, ve Španělsku realitní bublina financovaná zahraničními úvěry a to vedlo k tomu výsledku, že byla nafouknuta ekonomik, byly nafouknuty ty ekonomiky levnými úvěry, které přinesly skutečný růst, ale velkou inflaci. Doufám, že máte ten materiál před sebou, kde jsem eh, vám předložil některé důležité statistiky. Na těch prvních číslech vidíte obrovský ná, cenový nárůst od madridského summitu v roce 99. Um, HDP deflátor eh, stouplo 67% Řecku a i v jiných zemích to bylo o, o obrovský nárůst. V Německu pouze 9% ovšem. Takže některé státy, ty, které jsou teď v krizi, ehm, vlastně revalvovaly v euru, v reálných číslech, a jiné de, eh, devalvovaly. A tato revalvace a devalvace, tyto procesy, vlastně přinesly špatné ceny, což je problém. Některé státy se prostě staly příliš drahé na to, aby byly konkurenceschopné. A potřebovali bychom e, úpravu směných kurzů abychom to kompenzovali. Jenže to nemáme, protože máme společnou měnu, to nejde. Když se podíváte na krizové země, šest těch zemí společně, tak oni revalvovali od roku 95 včetně toho otevřeného, eh, té otevřené úpravy směných eh, kurzů, která probíhala na začátku v některých zemích, tak revovali o 30% ve srovnání s obchodními partnery. Německo naopak devalvovalo o 22%. To jsou obrovská procenta a vysvětlují ten problém. Některé eh, státy mají příliš vysoké ceny a neví, jak to řešit. To nebyl problém do roku 97, protože deficity se financo- běžné účtu se financovaly na z kapitálových trzích, ale pak ta krize přišla do Evropy a soukromý kapitál už nechtěl ty deficity financovat. Pak, eh, pak pomohlo ECB s levnými kredity, to pomohlo na určitou dobu, pak eh, nákupy na sekundární trhu vládních dluhopisů, takže další centrální banky musely nakupovat eh, vládní dluhopisy jižních zemí. To byl tedy veřejný tok veřejného kapitálu, který nahradil ten chybějící privátní kapitál. Eh, vlastně, když se obrátil ten tok privátního kapitálu, to ale samozřejmě není dlouhodobé řešení. Státy, které e, byly příliš drahé, se musí zase zlevnit. Takže musíme ty hodiny mm, vrátit zpátky. Jako staré hodiny, které můžete mm, posunout jenom dopředu, ale ne dozadu, to e, rozbijete. Takže nucení k devalvaci díky mm, škrtům může nalomit tu společnost. Zlomit tu společnost. Ten německý příklad je něco, co jsem ve různých e, knihách e, již popisoval. Výmarská republika, kdy se Německo stalo příliš drahým relat, ve srovnání s obchodními partnery. E, Nejen proto, že směný kurz zla, uči zlatu byl pevně fixní a jiné, eh, a nebylo to u některých partnerů. E, Eh, Německo mělo škrty, programy úspor, které mm, tlačovaly mzdy a ceny. Mzdy zač- klesly za čtyři roky o 28% a ceny o 23%. A země se dostala na pokraj občanské války. A co se stalo v roce 1933, to, 33, to bylo ještě horší, než ta občanská válka by byla. Keynes to všechno e, zaznamenal a dospěl k závěru, že není možné vlastně to přizpůsobení, ten realignment, dosáhnout škrtami cen, snižováním cen a mest. A Friedman, který mu byl oponentem, v tomto s ním ale souhlasil, takže byl široká schoda v ekonomice, že to nové přizpůsobení nelze dělat pomocí programu úspor. Ale pokud chcete, aby ty země byly konkurenceschopné, není alternativa. Relativní ceny se musí měnit. Ale jak? Um, o, o kolik? Podle studie Goldman Sachs uh, minulého roku, to možná tu znáte, další vyšla minulý týden, ty mají předpověď o jaká, jaké cenové Cenový pokles by byl nutný ve srovnání s průměrem eurozóny, aby některé státy byly konkurenceschopné. A u Španělska je to 30 Francie 20, Řecko, Portugalsko 30 Jiné srovnání, Řecko a Turecko, podobné podmínky. Turecko má flexibilní směné kurzy určované trhem, Řecko je o 64% dražší než Turecko. To by znamenalo devalvaci 39%. Kolik této devalvace již bylo dosaženo v eurozóně? Tady chci eh, vám na straně 10 ukázat dva grafy. Tam jsou eh, reálné nebo eh, úrokové sazby Eurostat, to je HDP deflátor země ve srovnání se zbytkem eurozóny. Vidíte, že se tady stalo málo, že ty ceny eh, během krize byly víceméně paralelní, takže ta nutná devalvace v těch zemích, které se prostě staly příliš drahé, ještě neproběhla. A vidíte na pravé straně toho obrázku Goldman Sachs odhady, kolik revalvace a v případě ne, no, devalvace a v případě Německa revalvace by bylo nutné. Německo by muselo in, mít inflaci 20% proti průměru a Francie deflaci o 30% vůči průměru. To je nutné, to jsou obrovské, mm, mm, obrovský realignment. Je to možné? Německo také devalvovalo 22 eh, za 13 let tím, že mělo nižší inflaci, ale nebylo to, nebyla ta legrace. Byla velká nezaměstnanost, vláda musí dělat bolestivé sociální reformy, šrádrovy reformy, to nebyla legrace. Miliony Němců přišli o sociální nároky, aby klesly jejich mzdy a znovu získali konkurenceschopnost. A to, co zakusilo před deseti lety Německo, je přesně to, co teď potřebujeme v těch zemích, které se staly příliš drahé. Je to otázka k diskusi, zda to budou schopny udělat v eurozóně. Já pochybuji. Některé jsou příliš daleko od té rovnováhy, aby byly schopny skutečně přestát tak dlouhé období stagnace, což jaké bude nutné. Ale o tom nechci tady diskutovat. Mm, musíme se pokusit to udělat bez cenových škrtů. Pokud předpokládáme, že Španělsko zachová konstantní ceny, pak abychom dosáhli toho, eh, toho sladění do deseti let, tak průměr eurozóny by musel mít inflaci o 3,6%, Německo o 5,5% a po desetiletí stagnace by Španělsko bylo schopné eh, konkurovat. Toto není striktní úsporný program, který tlačí na španělské ceny, tlačí je dolů, ale také to není legrace. Eurozóna je v pasti v situaci, kdy není snadné řešení. A přes všechny projevy nedělní politiky, eh, politiků v Evropě toto zůstává problém, který nelze překonat eh, přáním otcem myšlenky, zbožními přáními. To by bylo chybou. Buď eh, najde cestu, eh, eurozona najde cestu sladění v příštích 10-15 letech, anebo euro nepřežije. Není alternativa, podle mého názoru, není. A čím dříve to všichni pochopí, tím lépe. Keynesianské politiky tvorby poptávky by v tuto chvíli pomohly, uměle by vytvořili poptávku, který, která na trhu není ale je to jak, jako analgetikum, prostě jenom odloží to uh, nutné uh, sladění, které by trvalo déle ještě. Na, na závěr chci říci, že inflace musí být, na, na, na, uh, musí být tady v jádru Unie a uh, na sever. Někteří říkají, zvyšte mzdy na severu. To je nesmysl. Tím byste vytvořili eh, stagflaci. Otázka, jak zvyšovat mzdy. Eh, Zvy, eh, mzdy, můžete, mzdy můžete zvyšovat s vyšší poptávkou na trhu. Pokud vytvoří, zvednete jenom umělé mzdy, tak vytvoříte nezaměstnanost, ekonomickou stagnaci, nižší mm, dovozy a situaci v evropských zemích ještě zhoršíte. Takže jak tedy inflace, dosáhnout inflace poptávky? Pomocí tržních sil. Tržní síly v této krizi nechtějí prostě už do Jižní Evropy. Německý kapitál, kapitál z jiných zemí byl exportován skrz bankovní sektor do Jižní Evropy. Tento kapitál už tam nechce jít snadno, Samozřejmě působíme proti tomu přes ECB, ale měli bychom vědět, že když tím e, proti tomu působíme, tak nedojde k tomu sladění. Pokud necháme trhy fungovat, tak na severu bude inflace, tam bude ta bublina, kterou potřebujeme e, pro sní přebytku obchodní bilance a na jihu by byl rostoucí přebytek přebytky a deficity je v podstatě to tež jako pohyb kapitálu. Je logicky tedy nemožné argumentovat, že musíme vlastně eskortovat severské úspory, na, eh, aby šly na jich pomocí veřejných opatření a současně chtít eh, snížení nerovnováhy obchodní bilance. To je běžného účtu, to je prostě nemožné logicky. Děkuji vám. Děkuji. A teď dám slovo Javierovi. Bude mi další prezentace. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji eh, za to, že jsem byl pozván k vám hovořit. Dovolte, abych hovořil francouzsky, bude to jednodušší pro mě a zároveň vás ušetřím to, abyste museli poslouchat mou špatnou angličtinu. Mám několik eh, slajdů, které jsou v angličtině a ty budou doprovázet to, co říkám. První věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, je, že dnes v Evropě u některých, ne u všech, pan eh, profesor například tady k tomu nepatří, eh, že nevidí signály vylepšení situace, ale jsou tady. Například se neustále hovoří o rozpadu eura a dalším signálem je, že situace eh, evropských bank se stabilizuje. Možná, že v tisku jste se dozvěděli, eh, že nedávno Evropská eh, centrální banka tady eh, učinil určité kroky, že je vidět, že má důvěru, protože dostává více likvidity z trhu. Například je tady ještě i další signál a i když zatím jsou tady příliš vysoké eh, míry nebo sazby, tak přesto třeba Itálie a další země mají lepší přístup eh, za výhodnějších podmínek na trh. Takže mohli bychom se donívat, že všechny tyto pozitivní známky jsou jakýmsi světlem na konci tunelu, které ukazuje, že jsme prošli určitými zkouškami, vyhnuli jsme se tomu nejhoršímu a dochází k vylepšení situace. Tady bych chtěl ještě se chvíli pozdržet, protože světlo na konci tunelu může být pouze světlo vlaku, který jede opačným směrem, takže naopak signálem katastrofy. Takže mm, možná, že by to něco takového mohlo být e, spíše tedy katastrofou než nadějí. Jak to tedy je? Další rok po sobě, bude už to pátý rok, eurozóna bude mít negativní růst, a to po letech velmi nízkého růstu a nebo nulového růstu od roku 2008. V některých zemích zadluženost e, opravdu roste, dosahuje rekord, rekordů, například e, nezaměstnanost ve Španělsku činí 26 a to je číslo, e, které je opravdu něco, co je velmi nebývalé to je něco, co se podobá depresi ve 30. letech v USA. Takže nezaměstnanost, ta nás vede k tomu, že situace není situací recese, ale spíše deprese a v takové situaci se Španělsko právě nachází. Celá tato krize bude mít samozřejmě dlouhodobé důsledky. Investice, věda, výzkum, veřejné investice, infrastruktury, vzdělávání, to všechno v některých zemích bylo eh, jaksi rozpočtově velmi omezeno, podkopáno a znamená to, že budoucí generace za to zaplatí. A to ani nehovořím o otázce dopadů na životním prostředí, na ekologii, protože to jsou otázky, ke kterým by bylo potřeba přijmout velmi přísné politiky, abychom na to zareagovali. Ovšem v současné situaci se tak neděje. A v tomto duchu nemusíme vnímat světýlko na, konce, tu, na konci tunelu a proto hovoří i prognózy, které říkají, že růst bude opět negativní. Měnový fond, OECD a další hovoří o tom, že růst v Evropě bude záporný. Abychom dobře pochopili, proč jsme v této situaci, proč tedy euro se nerozpadne a přestože banky jsou stabilizované, přestože Španělsko má opět přístup na eh, finanční trhy, proč opět roste nezaměstnanost a situace se zhoršuje? Odpověď je jednoduchá. Evropské země od roku 2010 se pustili eh, do úspor, do obrovských úspor a budou pokračovat i v roce 2013. Eh, I když někteří říkají, že sice plány pro úsporná opatření tady jsou, ale nejsou uplatňována. Ale když se podíváme, a to vidíme na tom druhém obrázku, když se podíváme na čísla, k snižování strukturálních deficitů, které mají eh, upravovat eh, depresi. Tady je vidět, že některé země se opravdu pustily do obrovských eh, úspor a to se realizuje. I když se oznamovalo, že se bude spořit více, než se opravdu spoří, tak ty úsporná opatření jsou významná. A v roce 2013 v tom budou země pokračovat. Na úrovni eurozóny je to 1,4 pro rok 2013. Jistě si připomenete, co tady říká pan profesor, že úsporná opatření jsou důležitá pro růst. A já bych vás chtěl upozornit na to, že samozřejmě určitá míra úspor je důležitá, pro růst, ale dnes je to jaksi zvrácené do pravého opaku. Máme tady některé empirické údaje, například zpráva IAGS 2013, kterou jsme předla, představili v listopadu Evropskému parlamentu. A e, kdyby z vás zajímaly dokumenty Mezinárodního měnového fondu k této věci, tak se na to taky podívejte. E, multiplikátory jsou vysoké. Proč? situaci recese, ve chvíli, kdy je nezaměstnanost vysoká a kdy eh, ekonomičtí aktéři nemohou vydávat více, než získávají, nemohou vydávat prostředky na finanční trhy, protože třeba nefungují, nebo protože situace eh, přináší různá rizika, krachu, nezaměstnanosti a finanční trhy proto nechtějí půjčovat peníze. V takových situacích eh, úvahy pana ekonoma Barota už nefungují. A e, tady se nacházíme v tom, čemu Keynes říkal situace e, klesající spirály. E, když Eh, snížím své výdaje, snížím příjem někoho jiného a vznikne řetězová reakce a finanční trhy potom nemohou hrát protiváhu těmto krokům a vznikne multiplikační efekt. Je velice silný během recepce, recese a my se v recesi nacházíme. A tato past je ještě hlubší tam, kde čím více provádíte úsporných eh, rozpočtových opatření, tím více se dostanete do recese, tím více prohloubíte multiplikátory. Například ve Španělsku v roce 2009 veřejný rozpočet byl, eh, schodek byl 9,3 ehm, procenta HDP eh, a Španělsko se rozhodlo dělat rozpočtová opatření, důsledky vidíte v této tabulce a od roku 2010 velmi výrazně pod různým tlakem z různých stran eh, se tady rozhodli k opatřením, báli se, že nebudou mít žádné příjmy z finančních trhů a tento týden eh, španělská vláda zveřejnila eh, veře, eh, odhady veřejného schodku pro rok 2012 a bude to asi 8 HDP. Po plánu rozpočtových škrtů, které, který udělala Španělsko v roce 2009, tak teď se to snížilo pouze o 1,3 Jediná věc, která ve Španělsku roste, je nezaměstnanost. Veřejný schodek nedokáže Španělsko nějak odstranit. Takže čím víc se budou dělat úsporná opatření, tím méně bude klesat schodek ve Španělsku. A to je ta past, do které zapadlo Španělsko. Čím více bude úsporných opatření, tím méně, méně bude také důvěry a to bude stále složitější situace a jedna z možností eh, ehm, nebo bylo by potřeba splácet eh, veřejný dluh, ale Španělsko je stále více neschopno získat důvěru trhu a dostat se z této klesající, propadající se spirály. Jaká, jaké je řešení tohoto problému? A jaká je zde logika? Řešení navrhujeme v naší zprávě EGS. A já to zmíním závěrem. Abychom zvrátili tuto logiku, musíme se dostat z té situace, kde ty multiplikátory jsou tak mocné. Musíme se dostat zpět do hospodářství, kde nezaměstnanost se snižuje a alespoň ten trend je klesající takovém hospodářství, ke kterému k tomu dochází a dochází také k růstu, důvěra ekonomických hráčů je taková, že mohou využít finanční trhy a v takovém případě je možné přijímat úsporná opatření, aniž by to mělo dopad na eh, snižování schodku. Takže eh, není možné mít krátkodobé cíle, které jsou nerealizovatelné. Je lepší místo toho mít střednědobé cíle, eh, rozumné. Je poměrně snadné, snadno toto vyslovit, slavno, snadno se to řekne, ale je to problematické, protože když řeknete, že snížíte veřejný rozpočet eh, ve střednědobém hledisku, tak eh, to znamená, nebo mnoho lidí to bude vnímat tak, jako že se snažíte uhnout před úspornými opatřeními, že chcete zůstat eh, velmi zadlužení a že vlastně nechcete stabilizovat veřejné finance. Ano, to riziko tady existuje a musí se samozřejmě ošetřit. A aby se ošetřilo, tak je potřeba nastavit systém, kde členské státy budou usilovat o střednědobou eh, stabilitu svých veřejných financí. Řeknu to velmi tvrdě ale tady je potřeba, abychom měli jasno. Je třeba přenést suverenitu v rozpočtové oblasti od jednotlivých zemí eh, legitimním institucím pro tuto suverenitu. To není ani měnový fond, ani Evropská centrální banka. Když hovořím o tom, že to jsou legitimní instituce, tak musí být demokratické, musí být schopny posoudit situaci a dlouhodobě plnit své závazky. Pokud by došlo k přesunu suverenity, bylo by možné učinit ty zmíněné kroky a tím pádem dostat Evropu na cestu růstu eh, k stabilizaci veřejných financí a snížilo by to zadluženo snížit eh, tak, jak je potřeba a bylo by možné dělat úsporná opatření, aniž by hrozily některé eh, sociální propasti nebo ekonomické problémy, pasti, do kterých se pouští některé země a také eurozóna. Děkuji. Děkuji. A teď eh, tady máme mnoho řečníků, eh, lidé, kteří by se chtěli vyjádřit a já bych je chtěla vyvolávat v tom pořadí, jak jsem je eh, zaregistrovala a eh, tady například z německého Bundestagu pan eh, Lindner výboru, z výboru pro ekonomické záležitosti a technologie. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tyto příspěvky, které velice podněcují diskuzi zabývají se příčinami krize, ale v některých věcech tady bylo, bylo slyšet různá rozporuplná prohlášení. A já bych chtěl říci, že tady nejde o nějaké buď a nebo mezi fiskální disciplínou, konsolidací rozpočtu na straně jedné a na straně druhé hospodářskou politikou, která dbá na to, jakým způsobem hospodářské perspektivy pro ty země, které mají nedostatečnou konkurenceschopnost, lze nastavit. Nejde o buď a nebo, ale eh, obě dvě věci jsou spojené. Jde o to, jak je spojit a dosáhnout obého. A samozřejmě otázka zadluženosti a snižování dluhu je také velmi důležitá. Jde o důvěru v rozpočet eh, konkrétní země a to souvisí samozřejmě i s tím, jestli je konkrétní země schopná dosáhnout příjmů, které budou odpovídat výdajům. A na druhé straně samozřejmě jsou důležité také dlouhodobé perspektivy v oblasti hospodářské konkurenceschopnosti. To se týká jednak úroveň mest a cen a dotýká se to také hospodářské struktury a toho, jaké hospodářství, jaká politika má akcenty. Tady musíme ještě odvést velký kus práce v oblasti vzdělávání, výzkumu a také v otázce diverzifikovanosti tohoto nastavení. A já si myslím, že v souvislosti s fiskálním paktem tady byly učiněny první kroky tímto směrem, ale myslím si, že na evropské úrovni v této věci je, musí být podniknuto ještě mnohem více, aby ty země, které jsou v tuto chvíli v krizi, měly nějaké perspektivy, abychom jim otevřeli tyto perspektivy. Potom eh, někdo tady řekl, eh, že podobné reformy, reformy jako Německo a mělo agendu 2010 eh, by byly smysluplné i v jiných zemích. Já s tím souhlasím pouze částečně a částečně souhlasím, pouze částečně souhlasím s tím, že podobné reformy přináší podobné výsledky. Německo je průmyslovou zemí, eh, která má velmi konkurenceschopné inovativní produkty a myslím si, že tady eh, ještě zbývá velký kus práce, pokud jde o vytvoření komparativně výhodných produktů a tady bude potřeba eh, spolupracovat více na evropské úrovni. Děkuji. Říká paní předsedkyně. A nyní Antonis Pesas, který je předsedou finančního výboru z řeckého parlamentu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem chtěl vystoupit k této části diskuze a zároveň se vyjádřit k tomu, co jsme si již vyslechli pan Kolinion, pan profesor hovořil o tom, že rozhodnutí řecké vlády v letech 2007, 8 a 9 v podstatě způsobily problémy v Evropě. A rád bych řekl, že Řecko je vlastně takovým dobrým paradigmatem, které se využívá v, těmto, v těchto diskuzích. Ovšem neodpovídá to podle mého názoru realitě protože v tom období evropské instituce jasně řekli, že souhlasili s rozhodnutími naší vlády. Ovšem, hospodářská měnová eh, unie představuje systémová rizika a ta krize prostě nebyla způsobená řeckém, portugalském či španělském. Prostě ta krize poukázala spíše na systémová rizika této unie a volá po lepší spolupráci a silnější ekonomické zprávě a řízení lepším koordinaci, která prostě na evropské úrovni neexistovala v tom období, kdy vypukla krize. Evropský semestr poukazuje na zájemnou propojenost evropských ekonomik. Podle mého názoru tento semestr byl implementován dostatečně kvalitně, ovšem je zde ještě prostor pro vylepšení, pokud jde o demokratickou legitima, legitimizaci. Kolegové se již o tom zmínili, dále je to koordinace mezi jednotlivými politikami, podmínky dohledu na evropské úrovni, jakož na úrovni národních parlamentů, tak aby všechny aspekty mohly, všechny subjekty mohly přispět svým dílem. Evropská komise a Evropský parlament a zároveň národní vlády, národní parlamenty by podle mého názoru měly mít možnost přispět svým příspěvkem, svým dílem, tak aby se posílila demokratická podstata rozhodovacích procesů. Výhledy pro rok 2013 poukazují na rozdíl mezi deficitními zeměmi a zeměmi s přebytkem. Některé rozdíly vyplynuly nebo byly způsobeny evropskými politikami. Vidíme to, že schodky klesají, došlo k zlepšení konkurenceschopnosti. V některých členských státech ovšem ještě stále se přetrvává mnoho aspektů, které by měly být vylepšeny, evropské banky by potřebovaly ozdravit, konsolidační balíčeky a tak dále, tvorba pracovních míst. Ovšem dva faktory, dva zásadní faktory jsou následující. Ten začarovaný kruh deprese přetrvává a situace je horší, než se předpokládalo v, ve výhledech, hm, to uznal Mezinárodní měnový fond i Řecko v roce 2013, prostě ještě nebude znamenat ukončení recese. A to ještě to nehovořím o situaci v ostatních členských státech, která by mohla zhoršit situaci v Evropské unii. Konkurenceschopnost, o tom jsem se zmínil, existují zde rozdíly mezi zeměmi deficitu a zeměmi přebytku podobné situaci té dnešní by to mohlo vést k sociálním problémům, k problémům, které se přidají k těm, jež recese způsobila. To znamená, že odpovědnost leží na všech členských státech. Musíme jednat, musíme něco udělat pro zlepšení konkurenceschopnosti, musíme něco udělat pro to přemostění, přemostění to je zásadní. A úplně na závěr, musíme provádět nejenom interní politiky, protože ty vedly k ochuzení našich občanů. Musíme si stanovit jiné cíle, posílení udržitelného rozvoje, tvorbu pracovních míst, růst a tak dále. Pan profesor Zen se zmínil o těch klíčových aspektech. V posledních několika letech eh, řekové eh, obětovali hodně my ovšem jsme členy eurozóny Evropské unie a my vidíme naši budoucnost v rámci Evropské unie. Pokud selže Řecko, tak eh, selže celý evropský projekt. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Já si myslím, že teď nastal čas ehm, si připomenout, že musíme dodržovat naše tři minuty, které máme k dispozici, jinak budeme mít problémy. Emily Turnen je dalším řečníkem za Evropský parlament. Děkuji, já zde vystupuji za zelené naše skupinu v Evropském parlamentu. Já jsem stěnou zpravodajkou konu za oblast evropského semestru. Mám dotaz na panelisty. Děkuji, bylo to velice zajímavé. Pane Zine, většinu otázek směřuji na vás, ovšem pokud eh, další panelista má připomínky, prosím, aby reagoval. Myslím si, že to bylo dost depresivní poslouchat váš projekt protože ty, vlastně nejsme schopni vidět nějakou perspektivu, nějakou, nějak, nějakou perspektivu zlepšení situace. Asi bychom měli zlepšit poptávku na severu, to je cesta před, nebo aby teda tržní síly mm, to řídili všechno. Já mohu hovořit za naši ekonomiku, zdravá ekonomika, silné veřejné eh, finance u nás v Dánsku jsme mimo eurozónu. A i přes to máme negativní náklady, pokud jde o mm, půjčky. Nemáme žádné soukromé investice, není zde důvěra v posílení poptávky, v růst, prostě z tržní síly nestačí podle mého názoru. Otázka ním. neměli bychom zvýšit důvěru, důvěru mm, určitou v budoucnost zvýšením veřejných financí, posílení i v takových zemích jako u nás, Německo, Nizozemí, Polsko, Dánsko, tak abychom posílili poptávku, abychom zvýšili spotřební poptávku, Možná je otázka mest u nás na severu, mm, tam by se mělo něco dělat, to by možná mělo dobrý potom pozitivní dopady na jich. Nemůžeme prostě zapomínat na mzdy jakožto faktor v tomto přizpůsobení vy tvrdíte, že by to bylo ne, ne, nepřirozené, že by to byl nepřirozený prvek celé této rovnice. Já se proto ptám, jak jste to myslel. A třetí věc, jak to nerovnováhy. Ano, došlo k jejich prohloubení v průběhu let. Jak to, že euro bylo relativně úspěšné i s těmito rozdíly. Jak to vidíte? Protože v podstatě až v období krize jsme si uvědomili, jak závažné a rozsáhlé jsou tyto nerovnováhy. V rámci měnové unie vidíme veliké rozdíly, to ano, ovšem jsou zde jiné mechanismy, kapitálové buffery, centrální banka, poslední půjčovatel, dále je to redistribuce, společné řízení dluhu a tak dále. Možná i to je cesta vpřed pro eurozónu. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní za Portugalsko Paulo Montepinto, předseda výboru pro evropské záležitosti. Děkuji za slovo, budu mluvit portugalsky. Vážená paní předsedkyně, Portugalsko? současné době se nachází někde uprostřed programu přizpůsobování, snižování sazeb na sekundárním trhu vyvolalo určité, určitou naději, poprvé za poslední dva roky. Prostě ty strukturální reformy, které provádí naše země, my provádíme ve snaze dosáhnout lepší konkurenceschopnosti, ovšem potrvá to určitou dobu. Průměrná společnost, průměrný podnik se stejnou produktivitou, stejným počtem pracujících v Lisabonu prostě bude platit vyšší úrokové sazby, než kdyby byl někde jinde v naší zemi a právě z tohoto důvodu potřebujeme vyrovnat tyto podmínky. Pokud by tato společnost existovala v, a fungovala v Německu, tak by platila mnohem nižší úrokové sazby za půjčky. V Portugalsku probíhá mnoho diskuzí v současné době o určité spirále recese. A to, že v podstatě o mm, škrty omezují růst. Naše vláda říká, že udělá všechno pro to, abychom zvýšili, abychom oživili konkurenceschopnost, kdyby to znamenalo určitou interní devalvaci. Nebudu vás nudit čísly, ovšem rád bych řekl to, že čísla, která máme k dispozici z konce roku 2007, můžeme aplikovat až do roku 2012 a ta nejlepší čísla, která vidíme, byla v roce 2008 až po aplikování úsporných opatření. Snižuje se eh, skutečná uh, úroveň mest, snižuje se to jednak pro uh, veřejný sektor, uh, pro státní službu i ostatní oblasti. Zároveň si myslím, že není správné, abychom se snažili srovnávat cenové úrovně s Tureckem, kde kupní síla je asi tak vzdálená od Portugalska jako Portugalsko od Itálie. To prostě nemůžeme využívat. Ovšem musíme koordinovat ehm, ehm, všechny tyto politiky, přizpůsobování pokud chceme pokračovat v úsporných opatřeních v Evropě, musíme zajistit eh, tento postup koordinovaným způsobem. Když se podíváme na úřední věstník, na to, co se děje v bankovní unii a tak dále, prostě musíme postupovat společným eh, postupem. Musíme koordinovat strukturální reformy a zároveň politiky, které jsou nyní ještě dolaďovány, tak aby to nevedlo k nějakým problémům, k dalším problémům ve vzdálených částech Evropy, v rámci Evropské unie a tak dále, když se podíváme na to, jak vypadá situace v, v, u nás a například v Berlíně, tak jistě pochopíte, co mám na mysli. Myslím, osobně, že bychom se mohli dostat eh, z této krizové situace i přes ty negativní informace, které zde zasněly. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní Evropský parlament, Liam Juan Goma slovo. Děkuji, Sharon. Já bych rád poděkoval oběma řečníkům za různé analýzy, které v podstatě odráží tu rozpravu, kterou jsme v Ekonu vedli v našem parlamentu. Mám otázky na oba dva řečníky. Pane Zene, vy jste známý v Německu, vy jste člověk, který je, řekl bych, komplikovaný a který má velice bohaté analýzy. Děkuji vám za ten, tuto prezentaci, ovšem myslím si, že kdy, pokud jde o ten asymetrický šok, o kterém jste hovořil, hovoříte o tom, že bychom měli ty relativní ceny přizpůsobit, re, teda, ty re, strukturální reformy, ovšem nehovoříte o rozpočtovém transferu, který bychom mohli dosáhnout společným rozpočtem EU, nebo tím, že bychom vlastně měli, o čem hovoříme, určitý rozpočet pro eurozónu. Ty mechanismy, o který hovoříte, především pro Německo, tak funguje pouze, když hospodářská soutěž probíhá v oblasti cen, zatímco u vás v Německu je to především eh, mimo cenová konkurence a hospodářská soutěž. Když se podíváme na dopady strukturálních reform v Německu, zjistíme, že ty ceny exportu německého nepoklesly a že v podstatě se zvýšila marže, která je mnohem vyšší než například vývozní marže Francie. Čili podle podle mého názoru to úplně nesedí, eh, ty vaše argumenty. A třetí záležitost, třetí výtka. Vy tvrdíte, že ekonomika není omezena poptávkou. Můžeme to opravdu seriózně tvrdit, zatímco využívání kapacit v eurozóně, když vidíme, že je to vlastně o 10% vyšší než normální, normální sanspě. A nyní jinak zavírá dotaz, jaká je ta hodnota, kterou očekáváme u těch multiplikátorů. Vy jste říkal, že jste eh, vaše výpočty museli, musel trochu revidovat. Na základě této nové hodnoty, kdy si myslíte, že by došlo opravdu k oživení ta, te, to, co připravujeme v, ve Francii, jakožto finanční zákon, který by měl platit od roku 2014. Myslíte si, že je to opravdu důvěryhodné? Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní polský senát. Marek z Jonkovský má slovo. Děkuji za téměř dokonalé vyslovení mého jména. Budu mluvit anglicky. Nejprve chci pogratulovat řečníkům eh, z obou sekcích. Eh, mám dvě otázky a jeden komentář. První otázka se týká členů Evropského parlamentu, protože máme Eh, tady eh, cíl růstu, co nejvíce růstu bez škrtů, anebo je, jsou škrty důležitou součástí růstu? Vy jste dobře prezentoval některé argumenty, ale včera jsem slyšel stanovisko, že v Evropském parlamentu je široká škála názorů. Jedna strana věří, že růst je možný bez škrtů a jiní, že škrty jsou nutným prvkem předpokladem růstu. Druhá otázka se týká velice aktuálního témata, jak vypadá situace s tou daní z finančních transakcí. To by mohl být důležitým eh, prvkem růstu bez škrtů. Vím, že některé prvky již byly rozhodnuty, 11 zemí se rozhodlo to zavést. Jak tedy by se to počítalo? jako součást vlastních zdrojů evropského rozpočtu, nebo by to šlo do národních zdrojů? Jedna otázka, která s tím souvisí. Budou vyvozeny určité lekce z švédského příkladu, protože ten nebyl příliš pozitivní a Švédsko není na seznamu zemí, které akceptovaly tu daň. Teď se chci vrátit k evropskému semestru my víme, že jádrem krize je to, že mnohé země musí zavádět eh, oběti, škrty a podobně. A potřebují aspoň tichý souhlas veřejnosti. A moje otázka je, zda některé části evropského semestru, především specifická doporučení pro země, zda by mohly pomoci v tomto obtížném úkolu, totiž mohou být důležitým prvkem národní diskuse. Někdy je lepší uh, trošku jiný přístup uh, eh, od když se říká, že určité oběti je třeba přinést v dané zemi. Um, tady návrh otevření té, této debaty jeden švédský kolega by navrhoval, aby ruští poslanci vstoupili do národní debaty, ale velice otevřeně se všemi technickými sociálními argumenty, aby to nechalo na veřejnosti dobrý dojem. Je velice vědom, že to je velmi obtížné. Někdy je obtížné tyto argumenty skombinovat. Takže pro mě by bylo eh, dobré mít E, nějaký plodný, časově omezený, ale otevřeně demokratický postup. Ale chci se vyhnout tomu, aby všechny tyto diskuse v rámci evropského semestru byly jakýmsi rutinním rituálem. A e, že by to byl nějaký institucionální požadavek z hora. A poslední věc, že mm, jak si se ukáže až při vlastní realizaci. Mm, že třeba některé specifické doporučení pro danou zemi byly akceptovány po diskusi a přinesly pozitivní výsledky. To by skutečně byl důkaz toho, že celá ta otázka je platná, má pozitivní výsledky. A děkuji za pozornost. Já jsem eh, měla říci, že Marek je předsedou eh, Národního hospodářského výboru. Mně se podařilo tedy, eh, jsem chtěla říci ještě k tomu jménu na úvod, ale to zapomněla jsem. Eduardo Capito, portugalská předem členem finančního výboru. Děkuji. Um, ukazuje, že jak je důležitá politická, ekonomická koordinace a ne e, se dohadovat o tom, kdo je a kdo není zodpovědný za krizi v Evropě. Co se změnilo za poslední tři roky, ukazuje, že ekonomická koordinace je základní, základem, pokud má Evropa víc krize. A Evropa může výjít z pouze, pokud budeme všichni spolupracovat. Eh, tragédie Výmarské republiky, která již byla tady zmíněna, ukazuje přesně, kolik milionů životů eh, systém těch eh, konkurenčních izolacionistických strategií způsobil, může způsobit. Potřebujeme tedy hm, mode, potřebujeme modely, které fungují jenom v laboratoři eh, jako řešení. Když se na to podíváme na jako eh, protiklad mezi úsporami a růstem, tak to je špatně. Potřebujeme fiskální disciplínu, ano, a potřebujeme strategii zlepšování konkurenceschopnosti a posílení kapacity Evropy jako celku. Nezapomeňte, že to je trh s pěti 500 miliony spotřebitelů. Není důvod, proč by nemohl být um, celosvětově velice konkurenceschopný. A proto 12 eh, zemí z eurozóny, to nejsou všechno jižní země, samozřejmě jsou tam případy. Um, proces, řízení v, mm, v případě deficitů rozpočtových. E, přitom země mimo eurozónu Británie porušila vlastní cíle e, deficitu a e, tato politika vedla k recesi. V recesi jsme stále v roce 2013. Zkušenosti Portugalska jsou velmi užitečné v tom, že posledních pár měsíců dostáváme dobré zprávy. Ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, které vyplývají z toho, co dělají centrální banky, změny eh, činnosti centrální bank. Hmm, dochází k přísnému uplatňování úsporných politik. To vedlo ke několika eh, na let mm, recesy, což se nikdy nestalo v demokratickém historii Portugalska a pak k explozi nezaměstnanosti. Teď musíme se stanovit reálné cíle pro všechny reálné v střednědobém perspektivě. Není možné, aby byla Evropa bez Německa, Francie, Itálie, Portugalska nebo Řecka. A správná odpověď je střednědobá strategie pro všechny. Děkuji. Děkuji. Evropský, par, z Evropský parlament Ani Podimata. Děkuji Sharon. Děkuji řečníkům za vynikající příspěvky. Chci se zaměřit na otázky konvergence. I přes um, určité divergenci dochází k konvergenci. Jmenovitě jsem uh, předpokládala, že vy um, hodnotíte programy zbližování, které eh, platí v několika členských státech, nejenom v těch, které implementují ji ale i jinde. A vávat se v kontextu těchto programů není pozitivní, protože, pane profesore eh, Sine, jste řekl, že není růst bez úspor a Odvolal jste se například Německa. Já chápu vaše námitky ke kontextu a rytmu fiskální konsolidace. Moje otázka na vás je, e, ty členské státy, které aplikují ten, tyto programy sledování, je tady možnost upravit ten rytmus, kontext a nebo bychom se měli seznámit, smířit s představou, že ta, v těchto zemích bude ztracená generace, protože míra nezaměstnanosti, obrovská emigrace, únik mozku, to vlastně definuje ztracenou generaci. A druhá věc, má tato ztracená generace a větší divergence mezi členy eurozóny. Mm, pane Tybo, vy jste hovořil na tento uh, uh, politický, ekonomický uh, propad nebo rozpad. Vy jste hovořil v infrastruktuře v mnoha členských zemích, které implementují tyto programy. Je velký dopad na kvalitu vzdělání, infrastruktury, ochranu životního prostředí, takže celkově to vlastně ve střednědobém hledisku ovlivní konkurenceschopnost eurozóny jako celku, takže bych slyšel, chtěl slyšet váš komentář. Děkuji. A poslední řečník, španělsk, španělský kongres Gabriel Loriaga. předseda výboru pro mm, finance a veřejnou zprávu. Děkuji, paní předsedkyně. Velice stručně chci vysvětlit některá čísla a dá k tomu svůj komentář. Jednak co se týče fiskálních změn ve Španělsku v roce 2012. Poslední čísla příjmu rozpočtu byly publikována a ten propad vlastně odpovídá předpovědím, takže jsme se neodchýlili od předpovědí. Ještě nemáme eh, čísla výdajů, ale předpokládá se, že rozdíl od projekcí bude asi bude 0,1%, takže čísla za rok 2012 ukazují, že jsme schopni dodržovat závazky snižování deficitu. Co se týče strukturálních změn ve Španělsku, tak v roce 2012 se e, situace zlepšila co do HDP. Byl pokles o 1,3 přičemž předpovědi byly 1,5 což je lepší než projekce jiných mezinárodních organizací. Že reformní politiky nevedly k větší recesi, než se předpokládalo. To je v kontrastu s jinými velkými ekonomikami eurozóny, které jsou prakticky všechny v recesi. Přičemž za poslední kvartál ve Španělsku eh, naznačuje určité oživení. Takže situace není dobrá, ale není tak špatná, jak se čekalo. Ukazuje, že eh, španělský export ehm, poměrně eh, dobrý. Španělsko je čistým vývozcem, především do Francie a Německa. To zdůrazňuje konkurenceschopnost podniků. Takže ty reformy s obrovskou nezaměstnaností vedly k velkému poklesu ceny pracovní síly, což zvýšilo exporty. Jinými slovy, externí poptávka nám nyní eh, umožňuje najít cestu k oživení. Co to znamená? To znamená, že je možné Eh, zahájit proces interních reform a strukturálních eh, úprav. Pokud se odhodláte k těmto reformám, uvolníte trhy, liberalizujete trh práce a pokud se zaměříme, zaměříme dostupné zdroje do nejproduktivnějších částí ekonomiky, tak reakce ekonomických operátorů v zemích, kde jsou dostatečné lidský podnikový kapitál, tak reakce je rychlá na no, oživení. Nicméně to španělské, eh, no, drama španělské ekonomiky je výjimečně vysoká nezaměstnanost. To je nevyhnutelné, protože do určité míry, protože jsme prošli procesem eh, směrování zdrojů k, z neproduktivních ke produktivnějším částem průmyslu, a to děláme poměrně rychle, vzhledem k okolnostem. Myslím, že poslední, co potřebujeme, je uvolňovat, no, rozvolňovat opatření, která jsme přijali. Když jsem poslouchal pana profesora Syna, tak jsem měl dojem, že mm, reviduje vlastně potřebu eh, mm, existence eura jako jednotné měny. Eh, samozřejmě ekonomiky bez eura mají jiné charakteristiky. Mnoha důvodů chování může být asymetrický, to znamená, šok bude eh, různý v různých zemích. Když přecházíme k jednotné měně, jednotné ekonomice, tak eh, důvod byl ten, že jsme měli pocit, že interní flexi- mechanismy flexibility byly schopné adaptovat. Bylo by chybou na naší straně v současnosti udělat tuto chybu. My musíme tyto politiky ve střednědobém horizontu zachovat, upravit rychlost postupu tak, aby zlepšování konkurenceschopnosti, které teď probíhá minimálně ve Španělsku, by pokračovala jeho konsolidace v příštích letech. Děkuji. Teď tady nám chyběla karta paní mm, Bettiny Kudler z Bundestagu, takže se omlouvám. Ano, paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem se eh, měla přihlásit již na začátku schůze a proto eh, to bylo asi přehlídnuto. Já jsem chtěla mm, potvrdit to mm, prohlášení, že škrty a růst není, nejsou v protikladu. Mnoho sanačních e, projektů v podnikatelské sféře ukázalo, že e, z příliš vysoké úrovně výdajů, když je e, nejprve prostě nutné to snížit. Příčiny problémů v jednotlivých zemích je příliš velký veřejný sektor – a chybějící privátní iniciativy. Iniciativa, proto je správné, že veřejný sektor eh, se musí zmenšit a že mm, jsou pobídky pro mm, se musí vytvářet pobídky pro privátní sektor. To je také velká výzva pro komisi v jejich návrzích. Vidím tam ten problém, že komise své návrhy orientuje příliš na to, co konkrétně nového zavádět, než více analyzovat, co se v jednotlivých zemích musí zrušit, aby se eh, odstranily překážky rozvoji soukromých iniciativ. Jako příklad říkám, uvádím boj proti nezaměstnanosti. Jistě toto musí být hlavním cílem, stejně Hmm, jako otázky, jako názory na to, jak dosáhnout toho cíle, se jasně liší. E, při zavedení garance, mm, to zavedení garance, to vidím jako tedy garanci na pracovní místnost pro mladé. Tady vidím ten problém, e, vidím problém, že není takto vyřešen. Například v mém volebním okrsku máme velkou poptávku po učních máme dobré školství a nemáme problém s příliš velkými počty migrantů. Přesto je počet eh, těch, kteří eh, nedokončí školu, je příliš vysoký. Sociální standardy jsou, důvodem jednotlivé standardy jsou příliš relativně vysoké a chybí proto motivace pro mladé, aby se snažili. Další Ehm, významná na otázka e, té zprávy je obnovení normálního udělování úvěru v bankovním sektoru a tady bych chtěla e, otevřít téma bankovního dohledu. Ve stávající disku, dnešní diskusi mě e, trošičku překvapilo, že ty po, termíny bankovní unie a bankovní dohled nebyly jasně rozlišeny. Teď jde o to vytvořit systém pro relevantní banky. Um, to je ten dohled. Bankovní unie znamená mnohem víc. To znamená vlastně zkomunitarizování eh, vkladů. To by eh, německý Bundes, to německý eh, Bundestag jasně odmítá. Na závěr dvě otázky na profesora Syna. Můžete ještě zhodnotit, jak vidíte problémy bankovního dohledu v Evropě s ohledem na zlepšení poskytování úvěru na finančních trzích. Za druhé, vy jste prezentoval, že v mnohých členských eh, státech bude obtížné bez mechanismu eh, změných kurzů dosáhnout hospodářského růstu. Nemyslíte ale, že ty věci v těchto zemích už postup už se dostali příliš daleko, než aby se to kolo dalo vrátit zpátky, aby se to dalo vrátit zpátky, bez ohledu na to, že eh, je jedno hlas, myslný názor rady, že e, ta, e, v otázkách euro se, to euro se již zpátky vrátit nedá. Děkuji. Teď má asi každý 2000 otázek a pět minut takže na odpověď, takže hodně štěstí a možná ještě pár minut od tlumočníku dostaneme ale myslím, že ve 22 jazycích eh, po několika hodinách si zaslouží odpočinek. Děkuji. Pros, dávám vám slovo. Poslední otázka pána ze Španělska. Já samozřejmě nechci spochybňovat euro, ale držím se Maastrichtské smlouvy a tam není žádná doložka o záchranných opatření a um, nemůžeme organizovat velké transferové programy, um, pokud je Evropskou unii, a proto musíme být o další krok dál, vytvořit skutečnou Evropskou unii, něco jako spojené evropské státy a potom bychom toho mohli udělat opravdu mnoho, ale k tomu by bylo potřeba změnit smlouvu. Nemůžete požadovat služby Eh, které vychází z nějaké smlouvy, která nebyla podepsána. Ta smlouva musí být nejprve eh, přijata, podepsána a potom mohou následovat další věci. Ale není možné tady si eh, říkat, že v rámci eura můžeme udělat všechny věci, které Maastrichtská smlouva vylučuje. To nejde. Ale mohli bychom toho samozřejmě udělat mnohem více a já bych klidně šel uh, dále a vytvořil něco jako Spojené státy evropské, někdo to tady nazýval jinak. Můžete si vymyslet jakékoliv jméno, ale je tady potřeba mít k tomu nějakou smlouvu, protože jinak to nejde. Pokud jde eh, o banking, tak tady samozřejmě potřebujeme eh, společný dohledový orgán, ať už je to ECB, o tom ovšem můžeme pochybovat, protože je tady jeden problém, eh, protože tady důvěřovali špatným ehm, špatným zárukám a jsou nyní rukojmím trhu, takže by nebyly nestraným orgánem pro nestraná rozhodnutí. Pokud jde o rekapitalizaci bank, je tady velký spor. V tuto chvíli se to připravuje z prostředky e CSM, ale v mé zemi eh, je velký odpor proti tomu 500 ekonomických odborníků eh, podepsalo petice proti tomu. Eh, nebudu o tom více hovořit potom. Ztracená generace. To je velice důležité. Ano, opravdu je tady ztracená eh, generace, protože situace konkurenceschopnosti je velice špatná v některých zemích. A samozřejmě to souviselo eh, s tou bublinou eh, od roku 95 až do finanční kruze, probíhala ta bublina a teď eh, Teď je, zkrátka je potřeba učinit určité opravné kroky. Někteří tady hovořili o různých reformách, zákrocích v infrastruktuře a tak dále. Dobře, můžete to udělat, ale nevěřte si, že tyto reformy budou schopny zlepšit konkurenceschopnost, pokud nebudou ceny sníženy. To vše je možné pouze prostřednictvím snížení cen, to znamená eh, potom zvýšit produktivitu a eh, kvůli mm, tam potom snížíte ceny a tím můžete prodat své produkty. Je to eh, užitečné, ty věci, které se tady mm, probíraly, ale někdo má pocit, jako kdyby tady byly nějaké eh, Eh, zvláštní cesty, které se jakýmsi mystickým způsobem spojí a pak z toho vznikne konkurenceschopnost. Ale to je mi líto, tak to není. Konkurenceschopnost je možné vytvořit pouze tím, eh, že se upraví ceny. A ve chvíli, kdy pochopíte toto, tak jste pochopili celý problém. A potom keynesiánská opatření na podpory poptávky, ano, ano, Tady jsou určité věci, eh, které na nějakou dobu pomohou, můžete sice utlumit pacientovi bolest, ale to nepomůže. Vy musíte vylepšit jeho kondici, um, svaly, musíte upravit ceny, musíte je přizpůsobit kvalitě produktů, musí být orientovány um, na soutěžící na trhu a to je motor každého dobrého hospodářství. A to je přesně ten problém, Eh, do kterého se zapletly některé zemi v jižní, země v jižní Evropě. Myslím si, že když se budeme snažit eh, tady eh, ponechat všechny země v tomto spolku, tak je to problém. Je to vlastně hřích proti Řecku, protože to vede ke ztracené generaci. Všichni vědí, že dokud Řecko zůstane členem eurozóny, tak majitelé řeckých dluhopisů si mohou být jisti, že dostanou peníze zpět a proto každý rok, kdy zůstanou v eurozóně, tak finanční trhy budou opět zase vědět, že dostanou své peníze zpět. Řecké obyvatelstvo je jakýmsi rukojmím kapitálových trhů a já si myslím, že k tomu by nemělo docházet. Měli bychom přijít s lepšími možnostmi, například eh, dočasný odchod Řecka z eurozóny s možností vrátit se, eh, pomoc pro vývozy, pomoc pro bankovní sektor a tak dále. Pokud eh, uděláte mož, nebo otevřete tu možnost dočasného opuštění eurozóny, tak je to lepší strategie pro obyvatelstvo, než když se snažíte vynutit určitou stagnaci, která vlastně povede zemi až na okraji občanské války v dalších deseti nebo patnácti letech. Někteří lidé se ovšem snaží dosáhnout nemožného a já si myslím, že to je velký prohřešek proti řeckému obyvatelstvu. Potom tady byly ještě některé další otázky. Um, Jak k tomu celému problému v Evropě došlo? Měli jsme tady příliš velký přesun kapitálu. Ono to samozřejmě bylo užitečné eh, pro eh, během některých okamžiků, ale potom došlo k bublinám, samozřejmě bylo očekávání, že ceny stoupnout a celá ta věc se jaksi vymkla z rovnováhy. Kdybychom mnohem dříve eh, šlápli na brzdu, tak by ta bublina takto eh, nenabobtnala a nepraskla. Takže my jsme v evropském systému tady měli příliš velkou sílu, snažili jsme se uklidnit finanční trhy, kapitálové trhy za každou cenu a to je špatné. Není možné, aby kapitalismus existoval s takovýmto přístupem. Investoři se velice obávají o své eh, investice a potom dojde Ehm, k rozhodnutí o alokacích a my tady vlastně uměle vytváříme eh, bezpečnost v Evropě. Dělali jsme to od prvního okamžiku zřízení eura a to vše vedlo k tomuto zmatku k této špatné situaci. Potom platy, ano, souhlasím s tím, že potřebujeme vyšší eh, mzdy, potřebujeme inflaci, ale inflaci nemůžete nadiktovat. Pokud pouze zvýšíte platy, tak je to politika na straně dodávky, kdy působíte pouze na dodávku a tím vlastně jdete směrem nahoru eh, té křivky eh, poptávky tady musíte eh, zvyšovat platy jiným způsobem, tím, že zvýšíte nabídku a ono to potom automaticky vzejde z trhů, protože trhy si budou přát investovat. V tuto chvíli se chtě, snaží investovat v severní Evropě po, mnoha let, po mnoho letech, kdy eh, si to nepřáli. A toto vytváří pracovní místa, vyšší platy a tak dále. Německo je teď v situaci, kdy uh, po 15 letech eh, snižování ehm, cen nemovitostí se to zvrátilo a naopak rostou. Takže ehm, tady by bylo potřeba snížit ceny exportu a zvýšit dovoz. Ehm, to by snížilo deficit běžného účtu. Zvyšovat platy to eh, není jen tak. Musíte si položit otázku, jakým způsobem je zvýšíte. A někteří lidé, někteří politici nechápou to, co se v hospodářství děje. Paní Lagardová stále říká, že je potřeba zvyšovat platy, aby se snížil deficit běžného účtu, ale já si myslím, že tady v této analýze ona se hluboce mílí. Já si nemyslím, že je to dobrá ekonomka. Děkuji. A dále, i když samozřejmě v neposlední řadě, myslím si, že je velice nebezpečné v ekonomice a makroekonomice používat metafory. Někteří lidé tady poučili metaforu pacienta, který se uzdravuje a vy mu dáte tlumící lék, který ho ne, ne, nepomůže vyléčit. Ale můžete také říci, že si nevezmete eh, jiného pacienta, neřeknete mu, aby držel dietu, protože on by také mohl zemřít z té diety a, a ne z nemoci. Takže to je další námitka, kterou byste mohli použít. Já bych vás chtěl upozornit na skutečnost, že pokud jde o makroekonomiku, tak potřebujeme analýzu, která vychází z faktů. A dnes máme stále více důkazů, které ukazují, eh, že eh, fiskální multiplikátory jsou příliš vysoké. Eh, pro eurozónu by to mělo být mezi 1,3 až 1,6, ale u některých zemích, jako je Řecko, Portugalsko, Španělsko, to přesahuje 1,5, je to 1,5 až 2. Někteří lidé v EMF se dokonce donívají, že v některých zemích eh, by eh, to tady mělo být nějakým konkrétním způsobem vyjádřeno. A já jsem si položil otázku, kdo je tady pozadu multiplikátory pro eurozónu jsou mezi 1,7 až 1,2 a tyto hodnoty jsou příliš vysoké. Takže pokud chcete přijímat fiskální restrikce a máte tyto multiplikátory, tak nastartujete recesi. Například vývoz roste nebo se obnovuje ve Španělsku a v Portugalsku, ale přesto je tam nezaměstnanost a dochází k recesi. Jak je to možné, když roste konkurenceschopnost a vývoz, pře, proč přesto pokračuje recese? Jak je to možné? Musíte si položit tuto otázku a musíte si to zanalizovat a uvědomit si, jakou roli tady hrají ty uh, multiplikátory. Musíte být velice obezřetní. Je třeba také zvážit, že tady mohou být nějaké dlouhodobé dopady Někteří lidé si myslí, že musíte snížit veřejné výdaje, abyste vytvořili prostor eh, pro soukromé eh, pobídky. Ale když stát nebude zasahovat vůbec, tak nebudete mít fungující stát eh, nebo hospodářství, protože nebude fungovat výzkum, školství a tak dále. A pak se vám to vrátí. Takže nad tím se musíte zamyslet a musíte nalézt jiné řešení. Pokud jde o, o konkurenceschopnost a to, co říkal vám profesor, eurozóna eh, přináší zpět určitou rovnováhu. Eh, samozřejmě ve Španělsku eh, a jinde se mění ceny a 20% to není zase až tak moc rozumnými ekonomickými prvky, když je zavedete, můžete očekávat, že v dalších eh, letech eh, ten, ta propast v cenách bude odstraněna a proto no, zmizí problém konkurenceschopnosti. Ale konkurenceschopnost to není otázka pouze relativních cen uvnitř eurozóny. Je to otázka e, síly eura a finanční bankovní krize, krize zadluženosti až skončí, nebo v podstatě to skončilo, tak a co se děje nyní? Euro se začíná opět eh, obnovovat, ale kvůli tomu se vlastně, kvůli tomu, že hodnota eura stoupá, eh, se anulují eh, některé pozitivní vlivy ve Španělsku a jinde. Když to srovnáme s dolarem, tak vidíme, že to vlastně pomáhá spíše konkurenceschopnosti v USA. Takže proč bychom neměli tady eh, to, to zvážit a učinit podle toho příslušné kroky? Já si myslím, že to celé je trochu bláznivé. Thank you very much. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A tím se dostáváme na konec dnešního setkání. Jistě víte, že v 17 čeká večeře, pokud nevíte kde, tak prosím, zeptejte se nás. Ráda bych poděkovala tlumočníkům. Nevím, jak každá z kabin je schopná zvládnout všechny tyto jazyky. Prostě ještě jednou děkuji. Opravdu je to teda úctyhodné a ráda bych poděkovala i všem našim řečníkům. Děkuji.